We continue with the agenda. Dobré odpoledne, budeme pokračovat eh, v našem programu. Nejprve mi dovolte, abych eh, tady přivítal někdejší místopředsedkyni Evropského parlamentu, která teď eh, má funkci koordinátorky za EPP pro práva dětí a na základě modelu spolupráce na našem výboru ona velmi laskavě přijala pozvání pro diskusi se členy našeho výboru o programu eh, od roku 2020 a dále. Jak víte, jádro její práce spadá do kompetencí našeho výboru, zejména se týká únosu dětí a rozdělení rodin. Mandát, eh, který má koordinátorka, Eh, stanovuje, že by se výsledky práce měly prezentovat tady na výboru, takže my vás tady vítáme, paní Kováč, a eh, předávám vám slovo. Thank you very much. I will speak. Děkuji, já budu mluvit polsky, když dovolíte. Ještě předtím, než eh, se pustím do své prezentace, tak bych vám Eh, chtěla eh, poblahopřát k tomu, že jste byl zvolen předsedou tohoto výboru a také doufám, že naše spolupráce bude velmi eh, hladká. Dámy a pánové, pro mě je velkou ctí, že tady mohu prezentovat před výborem pro právní záležitosti akční plán, který bych chtěla provádět jako koordinátor, koordinátorka Evropského parlamentu pro práva dětí. Tato funkce mi byla eh, svěřena, když jsem byla místopředsedkyní Evropského parlamentu na začátku tohoto volebního období a musím říct, že je to jednak, eh, že to je hlavně velká zodpovědnost. Znamená to, že již několik měsíců řeším případy, které ukazují, jak často se děti dostávají do bezmocné situace, kdy je s nimi nakládáno jako s objekty, nebo ať to ze strany rodičů, anebo státních institucí v případě sporů mezi rodičemi. Můj mandát eh, byl upřesněn eh, předsednictvem parlamentu a zavazuje mě k tomu, abych zasahovala v případě, eh, kde to je potřeba, a to jak v parlamentě, tak i mimo něj. A díky tomu mám také volnost přijímat rozhodnutí, Eh, poté, co tato funkce vznikla, původně vznikla v roce 2018, eh, kdy eh, se to nazývalo mediátor pro práva dětí. Můj úřad se má snažit pomáhat evropským občanům, kteří se dostali do přeshraničních sporů v případě únosu dětí nebo rozdělení rodiny. Chtěla bych poděkovat svým kolegům, paní Mayr McGuinness, paní Moran a paní Koraca eh, Bild za to, že vytvořili se manuál a mm, příklady dobré praxe a já se toho rozhodně budu držet ve své funkci. Zejména o provádění eh, evropského práva, konkrétně jde o nařízení Brusel 2a a dále jde také o úmluvu z Hágu z roku 1980 o občanských aspektech eh, únosu dětí přes hranice. Budu eh, působit na různých úrovních ve jménu občanů, kteří požádají o pomoc, ale v první řadě budu jednat eh, jménem těch dětí, které se dostaly do obtížné situace. A to rozhodně ne z vlastní viny. budu chtít eh, působit v rámci parlamentní diplomacie. Chci eh, působit eh, v tom smyslu, abych zabránila systémovému porušování práva v těchto případech. Myslím, že z těch jednotlivých případů je možné vyvodit určitá systémová rizika nebo aspekty, například Eh, se to jednalo většího počtu dětí, které byly unášeny do Japonska. Já tedy využiji veškerých pravomocí, které mám k dispozici pro to, abych se mohla zaměřit na spolupráci s Evropskou komisí, s Evropskou službou pro vnější činnost a také se členskými státy. Ale eh, chci spolupracovat i s parlamentními delegacemi a budu chtít předcházet porušování eh, evropského práva nebo úmluvy z Hágu. Jsem nicméně přesvědčen o tom, že největší problém u těchto eh, rodinných sporů je velmi nízká efektivnost eh, rozhodnutí, soudních rozhodnutí a jejich nedostatečné vynucování. Myslím si, že máme velmi dobré předpisy na evropské úrovni, nicméně, když eh, se má vynutit soudní rozhodnutí, znamená o tom, že by se dítě mělo vrátit po té, co bylo uneseno, do jiné země, tak eh, velmi často ty instituce eh, v zemi, kde to dítě je drženo, někdy nepracují správně nebo vůbec nejednají a právě ten nedostatek jakýchkoliv, jakéhokoliv jednání z jejich strany je největší problém. V tomto případě eh, se nás obracejí rodiče a my se musíme zamyslet nad tím, jak bychom tu současnou situaci mohli zlepšit. Možná, že někteří z vás jste pracovali na přepracování nařízení Brusel 2a, ale víme, že i nejlepší reforma práva rozhodně nestačí proto, abychom eh, splnili naše očekávání. A proto bych chtěla aktivně šířit znalost o těch nadcházejících změnách, a to ve spolupráci s Evropskou komisí. Tady jde zejména o DG Just, Ehm, je to komisař pro demokracii a demografii a chce se také angažovat eh, ve vytváření školení pro soudce, advokáty, mediátory a další eh, úředníky, pod které tyto záležitosti spadají. V práci na nařízení Brusel 2a parlament eh, se zaměřoval na mediaci v těchto přeshraničních sporech a já v tom budu chtít pokračovat. Cílem je učinit mediaci eh, populárně nebo přitažlivější pro řešení eh, těchto rodinných sporů. Chci spolupracovat s evropskými partnery v rámci projektu Amicable, který je financován z evropského rozpočtu a hlavním smyslem toho projektu je výměna eh, osvědčené praxe v oblasti mediace v případě únosu dětí, ale jde také o zlepšení uznávání a vynucování dohod, které vyplynou z mediace v případě unosu dětí. Co se týče práv dětí, tak eh, to je záležitost, která spadá pod několik výborů Evropského parlamentu. Jde o občanské právo, rodinné právo, mediace, to spadá pod do tohoto výboru, ale Stejně tak se to dotýká i kompetencí výboru PETY, LIBE, FAM, ENVY, EMPL nebo DRUA, protože i to jsou výbory, které se někdy ve svých, eh, ve svých diskuzích zabývají právě dětí. Takže je to eh, záležitost, o kterou projevuje zájem celá řada poslanců. Existuje také interskupina pro práva dětí. A Ustanovení dotýkající se dětí jsou součástí různých směrnic eh, nebo nařízení eh, v celé řadě různých oblastí. A máme-li eh, efektivně chránit práva dětí ve všech krocích Evropského parlamentu, tak se chce zaměřit na několik iniciativ. V první řadě bych se chtěla zabývat tím, jestli je možné vytvořit zvláštní síť poslanců která by byla podepřena prací administrativní sítě tak, aby ta spolupráce byla dobře strukturovaná a aby eh, se týkala celého Evropského parlamentu. To by bylo možné implementovat na dvou úrovních. Jednak by to byla politická spolupráce, ale stejně tak by to mohla být administrativní spolupráce mezi příslušnými eh, členy sekretariátů parlamentních výborů. Já Mám samozřejmě zvláštní vztah s vaším výborem, vzhledem k těm eh, kompetencím vašeho výboru a můj úřad je také eh, zabudován do struktury sekretariátu výboru pro právní záležitosti. A myslím, že v případě těchto eh, přeshraničních sporů můžeme velmi efektivně spolupracovat. a já vím, že vždy budu moci počítat s vaší eh, podporou. Já také vím, že s výborem FAM budete brzy projednávat eh, společnou iniciativu, která se týká násilí na ženách a na dětech a také budete jednat o rodičovské péči a eh, je jasné, že si to bude vyžadovat spolupráce s oběma zpravodaji, s obou těchto výborů. Vím, že to podpora a zlepšování práv dětí je jádrem mého mandátu. Chci tedy navázat na práci svých předchůdců a budu se snažit koordinovat tuto práci ve všech kremích Evropského parlamentu. Chci hlavně eh, vytvořit školicí program, který se zaměří na vypracování eh, osvědčené praxe. Chceme tedy mainstreamovat tuto problematiku do všech kroků Evropského parlamentu. Chceme také upřesnit právní konferenci. Toto eh, školení připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro základní práva bude na, ušité na míru potřebám poslanců, asistentů poslanců a také eh, pracovníků nebo poradců politických skupin. Tento program eh, vám potom budeme chtít prezentovat na scházejících měsících a já doufám, že se podaří ho celý uskutečnit ještě před letními prázdninami. Z mého vlastního pohledu já budu velmi úzce sledovat situaci evropských občanů, kteří žijí ve Velké Británii, protože spolupráce mezi českými státy a Spojeným královstvím ohledně předsedaničních eh, rodinných sporů bude po Brexitu bude velmi eh, zásadní. Zase tady budu počítat s velmi úzkou spolupráci s výborem Jury a samozřejmě jsem připravená spolupracovat i s všemi dalšími orgány v Evropském parlamentu, které budou mít na starosti kontakty s britskými úřady po Brexitu. Dámy a pánové, v Polsku jsem působila ve funkci ministrině zdravotnictví, byla jsem také premiérkou a díky tomu mám eh, hodně zkušeností, mám hodně znalostí nejenom z politiky, ale samozřejmě eh, na to mělo velký eh, vliv mé působení jako lékařky, byla jsem pediatričkou, takže eh, si neustále uvědomuje problémy dětí. Myslím, že si také uvědomuje, jak na tyto problémy nahlížejí sami děti. Musíme eh, proto projevovat velkou míru empatie a eh, s tímto přístupem chci provádět funkci koordinátorky pro práva dětí. Chtěla bych, aby tato funkce byla Eh, velmi osobní a v rámci toho se chci zaměřit na jedno eh, důležité téma. Je to zdraví dětí, zejména mentální zdraví dětí, psychologie a ochrana práv eh, malých pacientů. A dále je to digitální prostředí, to je téma, na kterém určitě budeme spolu eh, muset spolupracovat. Na závěr mi ještě jednou dovolte, abych zopakovala, že jsem připravena s vámi eh, jednat a diskutovat a probírat věci, které spadají do mého mandátu. Myslím, že společně můžeme dosáhnout eh, dobrých výsledků a společně s celým Evropským parlamentem můžeme být úspěšní v šíření znalosti o právech dětí a o tom, jakým způsobem bychom je měli v evropské legislativě bránit. A doufám také, že eh, budu mít eh, tu čest eh, pokračovat v této funkci. Velmi ráda vám také budu pravidelně předkládat informace o tom, jak svůj mandát provádím. Thank you. Děkuji, paní Kopalč, za skutečně komplexní prezentaci. Máme tady žádosti o slovo z řad poslanců. Rozdělíme ty dotazy na dvě skupiny, abyste měla možnost si vše pečlivě poznamenat. První eh, si požádala o slovo Karen, prosím. Děkuji. Paní Kopáč, děkuji za vaši prezentaci a za váš přístup k této funkci, kdy si přejete dodržovat práva dětí a evropskou legislativu. Bohužel Dánsko má opt-out ze spolupráce v občanském právu, takže dánské děti a rodiče bohužel nebudou mít možnost vaší práce využít. Také vám chci poděkovat za to, že jste zmínila nařízení Brusel 2a. K němuž mám otázku týkající se rozšíření působnosti, protože to je skutečný základ justiční spolupráce v rodinných záležitostech mezi členskými státy. Byť došlo ke značnému zlepšení po posledním přepracování tohoto nařízení, pokud jde o postup slyšení, vyslyšení dítěte, některé problémy přetrvávají a na jeden chci poukázat. Jde o působnost nařízení Brusel 2a, protože děti registrovaných partnerů eh, často nespadají pod pravidla Bruselu 2a a tato situace vytváří právní nejistotu jak pro rodiče, tak pro děti. A tento výbor už poukázal v ústní otázce v roce 2018 na tento problém komisy, ale ta odpověď vlastně náš problém neřešila, takže by mě zajímalo, co si o tomto problému myslíte vy a pokud jde o přeshraniční aspekty adopcí, tak Evropský parlament schválil v roce 2017 zprávu z vlastní iniciativy o přeshraničních aspektech adopcí. Tato zpráva zdůrazňuje problémy, s nimiž se potýkají evropští občané v rámci eh, mezinárodních eh, adopcí. Nabízejí se tam pokyny, osvědčené postupy ale co je důležité, navrhuje se tam jasný právní rámec pro automatické uznávání domácích adopčních příkazů, což by vedlo ke stabilnímu právnímu eh, postavení pro děti. Ochrana eh, na rodiny, práva na rodinný život a volný pohyb evropských občanů je také zajištěna. Nicméně, bohužel komise se podle doporučení parlamentu neřídila. Jste připravena eh, pomoci nám prosadit takovouto legislativu do budoucna? Děkuji, Karen, pane Rade. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní Kopač, děkuji vám za vaši prezentaci chci vás tady přivítat jako koordinátor pro práva dětí eh, za EPP. V roce 2019 Rada schválila konečnou verzi Bruselu 2a a jak víte, jedním z hlavních cílů revidovaného textu eh, v rámci něhož, eh, nebo na němž jsme s kolegy aktivně pracovali, je zlepšit stávající legislativu pokud jde o ochranu dětí v přeshraničních sporech, pokud jde o otázku rodičovské zodpovědnosti, pokud jde o spory, eh, kam patří eh, právo na styk s dítětem, únosy dětí a tak dále. Nařízení bude platit tři roky po zveřejnění v úředním věstníku, tak se chci zeptat, jak vnímáte práci evropského koordinátora po té, co toto nařízení vstoupilo v platnost. Jakou přidanou hodnotu budete mít vy a vaše práce, pokud jde o lepší ochranu nejlepších zájmů dítěte v EU, protože právě v nejlepším zájmu dítěte Eh, nebo záležitosti nejlepšího zájmu dítěte by měly být prioritou naší práce. A v této věci i v dalších eh, věcech, eh, kdy jde o děti, můžete počítat do budoucna s mojí podporou. Děkuji, pane kolego. Paní Kopač, chtěla byste zareagovat a pak si vyslechnout další dotazy? Tak v tom případě máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji vám za vyjádřenou podporu. Samozřejmě, že nikdo se nenarodí jako premiér nebo poslanec Evropského parlamentu a nikdo se nenarodí jako koordinátor pro práva dětí, ale můžeme eh, úspěšně spolupracovat, pokud budeme pracovat společně, usilovat o stejný cíl. Můžeme být individualisté, ale je důležité, abychom opravdu spolupracovali, úzce spolupracovali a zejména v okamžiku, kdy jde o budoucnost našich dětí. Teď k nařízení Bruselu 2a a rozšíření jeho působnosti tak, aby eh, sem spadala také registrovaná partnerství. Tak eh, paní poslankyně zmínila práci která skončila na konci vlastně předchozího mandátu Evropského parlamentu. Můj kolega, pan Zvěvka, byl tehdy zpravodajem a Evropská komise rozhodla, že začne jednat o té části, která se týká únosu ze strany rodičů, zatímco ta část, která se týkala sňatků, se neměnila. A bylo proto poměrně jednoduché vysvětlení a to, že nařízení podle právního základu bylo schváleno eh, tedy jednomyslně a rada na tom pracovala skoro tři roky, aby provedla ty poslední změny a tak rozšíření působnosti nařízení by pravděpodobně teď nebylo možné. Ale jakožto koordinátorka budu vždy věnovat pozornost nejlepšímu zájmu dětí, protože děti mají svá práva a nemělo by záležet na tom, v jakém občanskoprávním postavení jsou jejich rodičem. Zda jsou se zdáně či nikoliv. Druhá vaše otázka se týkala adopcí. Výbor Jury ve zprávě, kterou jste zmínila, požádal Evropskou komisi, aby, prezent, aby představila legislativní návrh o vzájemném uznávání mezinárodních adopcí. A bohužel odpověď skupin, eh, komise byla negativní. Komise uvedla, že vzhledem k velkým rozdílům mezi členskými státy toto možné není. Jsou tady rozdíly ohledně toho, kdo může adoptovat, eh, rozdíly v podobách adopcí. Eh, jsou to rozdíly skutečně značné a z tohoto důvodu tedy legislativní návrh na úrovni rady by možný nebyl. To byla tedy reakce Evropské komise. Dovolte, abych se tedy vrátila ještě k té otázce jednomyslnosti. Vzhledem k tomu, jak odlišné právní systémy v členských státech jsou, by bylo velice obtížné dosáhnout jednomyslnosti při hlasování, ale možná je dobré se k celé myšlence znovu vrátit a pokusit se s tím něco udělat, protože každé dítě potřebuje stabilní a milující prostředí, ve kterém by mohlo vyrůstat. A pokud biologičtí rodiče nejsou eh, schopni takové prostředí zajistit, tak samozřejmě adopce je pro takové děti možnost získat eh, milující rodinu a dostat se do jiného prostředí. Na druhé straně, Cílem každého adopčního řízení by mělo být nejlepší zájem dítěte, jeho dobro a nikoli v pouze skutečnost, že pár si přeje mít dítě. Takže zájmem by skutečně mělo být dítě samotné a jsou to vždy individuální případy, které se musí posuzovat, jakož i jiné věci, které se týkají rodinných záležitostí. Ale vždy tedy tady je pravomoc členských států, které se stanovují pravidla pro adopci. Ale myslím si, že to je právě výbor pro právní záležitosti, který by měl řešit nejenom jednoduchá témata, ale měl by se chopit i výzvy v podobě takovýchto komplikovaných témat. Takže myslím, že s vaší pomocí by se nám mohlo podařit eh, požádat Evropskou komisi, aby celou věc znovu otevřela. Děkuji. Děkuji. Paní Zenity má slovo. Sí, grazie, grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní eh, Kopáč, za vaši prezentaci. Já jsem velmi ráda, že dnes máme příležitost se s vámi setkat a eh, vyslechnout si eh, vaše, vaši prezentaci. My jsme společně s paní Koracou Bild byli zakladatelky interskupiny pro práva nezletilých v předchozím volebním období. A tato interskupina se znovu obnovila i v tomto volebním období a jsou tam eh, velmi početně zastoupeni poslanci ze všech politických skupin a máme tam tedy čtyři místo předsedy, abychom zastupovali eh, skupiny EPP, Renew, Zelené a eh, SAD. V předchozím volebním období jsme hodně pracovali na tom, abychom do jádra evropských politik zabudovali práva dětí, a já jsem také velmi ráda, že jste dnes řekla, že nechcete mluvit pouze o kompetencích, ale že k tomu budete přistupovat s velkou citlivostí, chcete zohledňovat zejména pohled eh, dětí. Já jsem také velmi eh, dlouze, dlouze pracovala jako soudkyně pro rodinné záležitosti a řešila jsem celou eh, řadu těchto sporů. Vy jste také hovořila o svém programu, který je určitě velmi důležitý. A zmiňovala jste se také o nařízení Brusel 2a, a já bych v této souvislosti chtěla potrhnout jednu věc. Před několika eh, měsíci jsme eh, slavili 30. výročí umluvy ehm, o právech dětí, ale musíme si také uvědomit, že eh, s tou umluvou musíme pracovat aktivně. Ne, nestačí pouze slavit různá výročí, ale musíme prakticky provádět práva dětí, která jsou v ní zakotvena. A já si myslím, že naprosto zásadní. Vy jste hovořila o tom, že jste byla pediatrička. Eh, hlavní je, jak jste správně říkala, poslouchat eh, děti, naslouchat jim tedy a eh, snažit se vyhovat jejich potřebám a jejich přáním. Myslím, že pro nás všechny by hlavní přístup by měl být nejlepší zájem dítěte, to je tak uvedeno také ve všech mezinárodních nástrojích. Určitě budeme mít ještě příležitost se o těchto věcech bavit hlouběji, ale k Bruselu 2a tady to naslouchání dítěte, abyste říkala, že jste pro to, aby se vytvořily dohody například, nebo aby se mediací dospělo k dohodám mezi rodiči, které by zohledňovaly zájmy dítěte. Já jsem z Itálie, což je země, kde Máme eh, velmi dobré zkušenosti v této oblasti. Eh, dítě má právo být eh, vyslechnuto, to je zakotveno v našem právním řádu a může také být spolu rozhodovatelem o svém osudu a proto až se bude pracovat na přepracování nařízení 2a, tak si myslím, že by se tam tato zkušenost mohla promítnout. Víme, že to sice spadá do kompetencí jednotlivých členských států, ale ehm, výměna té osvědčené praxe a usnadnění přeshraniční eh, komunikace mezi kompetentními úřady, to eh, je velmi důležité a ve všech těchto procedurálních krocích by se mělo přihlížet nejlepším zájmům dítěte. Eh, jde také o otázku násilí na dětech nebo na eh, ženách, a nejde jenom o násilí, které pocítí sami děti, ale také násilí, kterého jsou svědky. A eh, závěrem mi dovolte ještě odpakovat, že se těším na další spolupráci s vámi a i v rámci konference o budoucnosti Evropy si eh, se vás chci zeptat, jestli chcete s místo předsedkyní Šujcou zvážit také zapojení, aktivní zapojení dětí nebo mladých, protože i ty by měly mít příležitost eh, promlouvat do našich politik, protože ty politiky jsou přijímány v jejich zájmu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní Čineči. Pan Vos, prosím, máte slovo. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit německy, jestli mi rozumíte. Mnohokrát vám děkuji, paní Kopač. Jsem velmi eh, rád, že jste jménem parlamentu převzala tento mandát a také, že jste ze stejné politické skupiny jako já. To mě také těší. Chci vám tedy eh, pojmenovat jménem EPP tady na výboru Jury. My se eh, těšíme na spolupráci s vámi. Chceme toto téma dále rozvíjet. Máme teď před sebou velký úkol. Víme, že zejména jde o šíření informací, povědomí o tyto otázky, jde o řešení těch sporů, které vznikají mezi rodiči. Jde o často přeshraniční manželství nebo to, že rodiče pocházejí z různých zemí a v jednom nebo druhém případě se může stát, že jednomu rodiče je upřeno právo se se svým dítětem stýkat. Já se vás chci zeptat, na jaké eh, úrovni nebo v jaké fázi eh, jste eh, nejčastěji oslovována, abyste jednala? Mě by zajímaly konkrétní případy, kdy se na vás obracejí, pokud jde o případy únosu. A já mám pocit, že hlavně jde o to, že dojde k únosu jedním z těch rodičů. A nebo jsou to i další situace, které se mohou vyskytnout v rámci takové rodiny, kde jste požádána, abyste zasáhla, podala informace nebo usnadnila komunikaci. To bych od vás eh, slyšel nejraději. Uh, thank you, Mr. Boss. Uh... Děkuji. A nyní poslední vystoupení bude pan Stankanali a pak následně uh, si vyslechneme reakce. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Kopač eh, za vaši prezentaci. To všechno bylo velmi Eh, správné. Já naprosto sdílím váš přístup k těmto otázkám a eh, sdílím také eh, váš postoj k další spolupráci mezi vámi a tímto výborem. Myslím, že to se týká i většiny kolegů, kteří se mnou se zhodují v tom, že máte velmi důležitý úkol. Zejména se mi ale také líbilo vaše prohlášení o tom, že je potřeba zohledňovat nejlepší zájmy dítěte, což eh, je věc, která se objevuje ve všech mezinárodních nástrojích o právech dítěte, ale vy jste říkala také te, to, že tento zájem je nadřazený eh, zájmům eh, rodičů. V hierarchii hodnot pro mě, pro naši skupinu a pro můj způsob vidění světa nebo společnosti je mnohem důležitější zohledňovat zájem eh, dítěte a to jste také vypotvrdila a já jsem to tady chtěl ještě jednou zdůraznit. Mělo by to být eh, v jádru všech politik a já to z vaší strany chápu i tak, že vy jste se na tyto případy specializovala ve své předchozí kariéře já se velmi těším na to, abychom tento přístup eh, potvrdili a uplatnili i v praxi. Štěstí dítěte eh, by mělo být nadřazeno všemu ostatnímu. A hlavně by to mělo být nadřazeno egoismu eh, rodičů. A další poznámka se týká úmluvy z roku 1980 abyste tam eh, velmi přesně uvedla, že v rámci tohoto dochází k únosům zejména do Japonska a i v těchto dnech eh, my teď eh, jsme slyšeli o jedné petici nebo žádosti tedy jednoho italského rodiče, který je, nebo tím druhým rodičem je japonský státní příslušník a došlo tady k únosu dítěte a zítra na výboru PETY se tímto případem budeme zabývat a já bych chtěl vědět, co přesně konkrétně je možné nebo můžete udělat vy, nebo eh, váš úřad, nebo celý parlament pro to, abychom eh, mohli podpořit nebo nabídnout pomoc tomu italskému eh, rodiči, protože tady v této situaci japonská legislativa neposkytuje žádné záruky, to, záruky tomu rodiči, který nepochází z Japonska takže je to velmi nepříznivá eh, situace. A to přesto, že existuje jakási mezinárodní úprava, tak eh, tady jde o velmi konkrétní eh, případ a je potřeba zareagovat na žádost tohoto rodiče. A já vám moc krát děkuji, že mi na tuto otázku odpovíte. Thank you very much, Mrs. Děkuji mnohokrát a paní Kopač, máte slovo. Děkuji mnohokrát za vše, co zaznělo. Já budu čerpat z vašich zkušeností při své každodenní práci. Nelz, nikdo totiž nemůže říct, že je nejchytřejší ze všech. Nejcennější je zkušenost. Nesmíme znovu objevovat Ameriku, musíme se opírat o to, co již v praxi jiní zjistili. Jak postupujeme v případě konkrétních případů? Máme asi 50 případů ročně, většinou se jedná o únos dítěte rodičem. Upřímně řečeno, já jsem v poněkud specifické situaci, protože v mé zemi poslední tři roky řešíme případ únosu otcem, který žije v Belgii, syn žije nyní v Belgii s otcem, unesen od matky z Polska. Pochopitelně média hovoří o protiprávním únosu. A matka, která hovořila s sdělovacími prostředky, ukázala důkaz, že má eh, dítě ve výlučné péči. Takže se zdá, že belgický soud v podstatě dal otci rodičovskou odpovědnost. Polská sdělovací, eh, polská sdělovací prostředky o tom nevěděli, zároveň tedy ukazovali důkazy eh, protimluvné. Je tedy velmi těžké eh, vykládat nějaký soud a je také těžké vykládat nařízení Brusel 2. Nelze dopustit paralelní řízení v dvou členských státech Členské státy musí dodržovat ustanovení nařízení Brusel 2a. To se zde zcela jasně uvádí. Je to evropské právo, které je nadřazeno právu národnímu, jak již říkal pan předseda. Jde o velice citlivou situaci, jsou to křehké bytosti, děti. Ty trpí. Jde o spory mezi rodiči. Nejde o spor mezi rodičem a dítětem nejbezbranější člen rodiny nemá žádný vliv na celou situaci a proto bychom se o to měli zasadit, měli bychom čerpat ze zkušeností, které jsme načerpali a měli bychom udělat maximum pro to, aby Evropský parlament a Evropská komise se znovu zamysleli nad právem dítěte aby nad právem dítěte přemýšleli tak, jako přemýšlí nad právem dospělého ty děti jednou budou dospělí. Jsou v tuto chvíli malé, nemají žádný vliv na to, co se děje, ale jednou to budou dospělí. Měli bychom se snažit upozorňovat na roli medializace. Jak je důležité budovat důvěru pardon, mediace. Je třeba se obracet častěji na mediátory, jelikož potom je situace méně traumatická pro dítě, pakliže do věci vstoupí mediátor raději než soudní orgán. Jedna věc je však jistá, jakýkoliv rozsudek soudu je nutno dodržovat a vykonat. Pokud úřady státu postupují pomalu při výkonu rozhodnutí, tak to je důvod, proč koordinátor eh, tohoto střediska pro právo dítěte dostává tolik e-mailů a proč realizuje tolik telefonátů na toto téma. Já musím říct, že jsem přesvědčená o tom, že díky vašemu nasazení, díky vašim zkušenostem a díky, o, eh, a díky vašemu přesvědčení, že se věnujeme dobré věci, se nakonec podaří uspět. Já se obrátím na všechny politické frakce, to, tohle totiž není téma politické, buď jste citlivá bytost a chcete usilovat o zdravý vývoj dítěte, o šťastný vývoj dítěte a o zajištění rovných práv všech dětí. Potom chcete, aby děti byly zároveň i slyšeny při řízení. To všechno se bude řešit na konferenci v listopadu. Já se budu opírat o vaše zkušenosti a chci také těžit z toho, co nám mohou říci děti, protože často nás mohou překvapit. Vice President, Coordinator, thank you, thank you very much. Děkuji, paní místo předsedkyně a děkuji paní koordinátorce. Vidíme, že jsme v dobrých rukách, pokud jde o ochranu práv dítěte na půdě tohoto parlamentu. Těšíme se na rozšířenou spolupráci v budoucnu a v tuto chvíli bych vás rád pozval, abyste se mm, dostavila v následujících měsících a odprezentovala nám svoji další zprávu. We continue with the... Budeme pokračovat v našem programu jednání. Nyní bod číslo 15, což jsou pravidla a obecné zásady, které se týkají kontroly, kterou eh, vykonávají členské státy nad prováděcími pravomoci komise. Dám slovo panu Sajerovi, který je naším zpravodajem. Prosím, děkuji vám a omlouvám se, že jsem vás nechal čekat. Jedná se o kontroverzní problematiku, která se táhne několik let. Je tady tedy už veliké spoždění, ne kvůli parlamentu a jejímu, jeho postoji, ale kvůli tomu, že se eh, celá problematika eh, rychle měnila na radě a eh, za spoždění se omlouvám všem, všem, kteří si mysleli, že tento návrh přichází příliš pozdě. Teď už máme jasný časový plán a já doufám, že budeme schopni to odhlasovat do konce dubna. V roce 2017 v únoru Evropská komise předložila návrh reformovat systém komitologie, chce posílit transparentnost a odpovědnost prováděcí evropské legislativy, zejména v, ve sporných politických oblastech a to jsou následující oblasti. Změna hlasovacích pravidel v komitologii, zapojení národních ministrů, aby komise měla možnost po druhé postoupit věc k odvolacímu výboru, pokud se národní odbornice nevyjádří, navýšení transparentnosti hlasování odvolacího výboru a zajištění politického vstupu tím, že komise bude mít možnost postoupit záležitost radě ministrů a požádat si o stanovisko v případě, že odvolací výbor nebyl schopen se shodnout. v RPS a v oblasti komitologie jsme viděli velikou váhavost, pokud jde o eh, ochotu rady se dále posunout. Navzdory tomu, že Lisabonská smlouva dává veliký důraz na tuto novou oblast a nový politický vliv. Hlasovací práva a pravidla, která platila posavat, vedla k, určit, k určitým kontroverzím. Ty nebyly procedurální povahy, ale mm, souvisely s podstatou věci. Nikdo neměl obavy z obecných pravidel, ale spíše se stávalo, že v některých zásadních záležitostech, když se o nich rozhodovalo, tak se naráželo na problémy a výsledek pak nebyl přesně takový, jak někteří kolegové například tady v parlamentu nebo přímo na radě očekávali. A z tohoto důvodu i komisi to bylo jasné. Z tohoto důvodu se komise rozhodla navrhnout změnu pravidel. V parlamentu proběhlo kolečko, kdy jsme se tomu věnovali v jednotlivých výborech, protože to hodně souvisí s jednotlivými tématy a tak jsme oslovili různé výbory, aby se k tomu vyjádřili formou stanoviska a moje zpráva, kterou budu předkládat, zohledňuje stanoviska dotčených výborů. Já jsem nechtěl tak jako to bylo již dříve, protože už se vlastně věnuji problematice komitologie již 10 let, tak jsem vždy si přál zohledňovat názory partnerských výborů v parlamentu, protože postupy komitologie v některých oblastech se trochu liší, takže mým úkolem a úkolem jury bylo trochu sjednotit tyto postupy, ale třeba si uvědomit, že jsou to přece jenom postupy dobře zaběhnuté, už jsou tady určité zvyklosti a specifika pro jednotlivé tematické oblasti jednotlivých výborů, takže já jsem nevnímal eh, můj úkol tak, že bych měl měnit to, co je skutečně dobře zavedeno tady v parlamentu, ale spíše ty věci a postupy zefektivnit. V této souvislosti tedy tato zpráva podporuje návrh Evropské komise, takže já podporuji obecně návrh komise, plně souhlasím s cílem reformy, říkám to ve zprávě, že jsou tady i určité právní možnosti, kterých můžeme využít, eh, abychom eh, Mm, dovolili určité variace, určité odklonění. Kromě toho se o věci diskutuje i mezi politickými skupinami, ale obecně to můžeme podpořit a proběhla také krátká diskuze k celé věci nedávno na plenárním zasedání v lednu. Hlavním cílem teď je dosáhnout transparentnosti a transparentnosti evropských institucí, poskytnout více informací občanům ohledně komitologie, což už tak je docela problematické, ale lidé, kteří eh, to vidí zvnějšku, možná nerozumí jednotlivostem eh, postupu komitologie, ale zase na druhou stranu mají odborné znalosti o rozhodovaném tématu, takže pokud dokážeme ztransparentnit a zrychlit eh, ty informace poskytované občanům, zpřístupnit informace občanům, tak si myslím, že to bude vítané. Návrh komise podle mého názoru někdy zabíháš příliš do velké podrobnosti ohledně toho, jak by který členský stát měl být zastoupen na určitých jednáních. Tady bych navrhl větší flexibilitu a místo ministerské úrovně navrhuji dostatečně vysokou politickou úroveň. Přístup parlamentu k informacím můžeme dále posílit, zejména v případě, že není dosaženo žádného stanoviska. Zpráva také říká, že poskytování informací parlamentu musí probíhat bezodkladně. Také si myslím, že je důležité, a to je novinka v mé zprávě, že posílení registru komitologie by mělo proběhnout, protože eh, ten registr zatím není příliš eh, uživatelsky přátelský, takže já tady chci posílit návrh Evropské komise a to tak, že členské státy budou muset eh, odůvodnit své postoje. Pokud jde o časový plán, tak eh, termín pro pozměňovací návrh je 28. února, 18. března je tady probereme a hlasovat ve výboru budeme 20. až 21. března. To je pouze můj návrh a pochopitelně výbor může rozhodnout jinak. Každopádně si myslím, že tak můžeme završit eh, tento dvouletý příběh eh, a učinit za ním tečku úplně na závěr, měl jsem to říct si spíš úvodem, že vám blahopřeji, pane předsedo, k vašemu jmenování do funkce předsedy a přeji vám v této funkci hodně štěstí. Děkuji vám, pane Sajere, a nyní Mize Bolas má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat srdečně panu Sajerovi za jeho práci, za tento návrh. Myslím, že té změny eh, jsou něco, s čím je možné souhlasit. Líbí se mi také ten větší důraz na transparentnost, na vyšší zapojení občanů a také zlepšení informačního toku nebo informačních toků. Co se transparentnosti týče a zapojení občanů, tady vítám pozměňovací návrhy 1, 4, 6 a 7. Tyto pozměňovací návrhy posilují odpovědnost eh, rady a nabízejí občanům získat si lepší představu o těch jednání, které probíhají eh, v radě zatím za zavřenými dveřmi. Co se týče zlepšení informačních toků, tady eh, vítám záměr eh, poznacích návrhů 3 a 8, protože tady má dojít k posílení postavení parlamentu, ale já osobně bych dávala přednost ustanovení eh, v měkčí formě, spíše než eh, závazně stanovené povinnosti. Myslím, že ten Tedy eh, mělo by tady být lepší nebo silnější zapojení Evropského parlamentu. Kromě souhlasu z větší části tohoto návrhu, ale bych byla ráda, kdyby pan Zajer mohl odstranit některé nepřesnosti nebo nejasné formulace. Zajímalo by mě, co představuje dostatečně vysoká úroveň u pozměňovacích návrhů 2 a 7. A potom bych se chtěla zeptat na to, proč nevyhovoval ten původní text komise v této části. Myslím, že tato změna by znamenala spíše oslabení návrhu komise, toho původně návrhu komise, protože hrozí tady nebezpečí, že politická úroveň Eh, by mohla vydávat závazné stanovisko. A potom bych vás chtěla poprosit, abyste vysvětlil, proč u pozměňovacího 9 není jasné zdůvodnění také pro to zdržení se nebo eh, stažení. Je důležité, aby členské státy doložily své hlasy eh, tedy doložili eh, odůvodnění po té, co hlasovali buď ano, ne, nebo kdy se zdrželi hlasování. Takže ještě jednou vám děkuji a určitě tady je ještě několik věcí, na kterých eh, s vámi chci spolupracovat a určitě také k některým těm věcem eh, předložím své podměnící návrhy. Těším se na konstruktivní výměnu názorů v budoucnosti. Thank you very much. Děkuji, paní Bolat. Teď eh, se chci zeptat eh, zástupce komise, zda by se chtěla vyjádřit. Ano, děkuji, pane předsedo. My chceme poděkovat vašemu výboru, konkrétně panu Sajerovi, za jeho zprávu. Nejde o jedinou problematiku, kterou s vámi řešíme v této oblasti. Víte, že jsme uzavřeli První část se souladění RPS a také dohodu o kritériích v loňském roce. Pokud jde o tento návrh, tak tady bylo dosaženo velice malého pokroku, pokud jde o legislativní postupy. Na straně rady, jak víte, tak zatím nedošlo k tomu, že by vyjádřili jasnou podporu tomuto návrhu. Ale jsme rádi, že parlament již eh, ve vašem výboru v lednu a pak na plenárním zasedání jasně řekl, že hodlá navázat na dříve odvedenou práci v této problematice, jak tady zaznělo, náš původní návrh byl předložen již před třemi lety, tak jsme velice rádi, že se zdá, že teď eh, tady je skutečně vůle k pokroku. Na tomto základě eh, tedy posuzujeme také priority našeho pracovního programu, tak jak byly schváleny v lednu a postoj Evropského parlamentu nám pomůže dále jednat s radou, ale samozřejmě, že nemůžeme slíbit, že pokrok bude snadno dosažitelný. Také bych ještě vysvětlila, jak vypadala situace, která vedla k předložení tohoto návrhu. Protože my jako komise jsme původní postoj nezměnili, domníváme se, že nařízení o komitologii stále naplňuje svůj účel. Takže nám tady vlastně jde o to, že je potřeba dořešit eh, určitý malý počet případů, který zůstává stabilní, kdy není dosaženo žádného stanoviska v odvolacím výboru. A to je potřeba řešit. Takže vítáme návrh zprávy a to, že v tom podporujete ty tři prvky, tedy čtyři prvky. Změna výpočtu hlasů, možnost druhého postoupení odvolacímu výboru, pak možnost postoupit záležitost radě a tu požádat o nějaké pokyny a potom tu otázku transparentnosti eh, při hlasování jednotlivých členských států. Pokud jde o přání, které vyjadřujete ve své zprávě, tedy aby se dále navýšila transparentnost při hlasování, tak eh, toto budeme muset ještě zanalizovat. Jak už jsem říkala, to jde nad rámec těch změn, které jsme v oblasti transparentnosti navrhovali. Ty naše změny se týkaly jenom odvolacího výboru. Pokud jde o registr komitologie, a ty vaše poznámky k tomu, jak dnes tento registr funguje, tak mohu říci, že to, co jste říkali, zapadá eh, do toho, co i my teď provádíme, abychom zmodernizovali tento registr a doufáme, že moderní verzi budeme schopni spustit eh, v létě tohoto roku. Takže například eh, ta možnost vyhledávat podle jednotlivých politických oblastí, to už jsme Ehm, naplánovali právě pro tu eh, novou verzi registru. Tak to už jsme to vlastně změnili pro delegované akty, akty v přenesené pravomoci. Pak eh, k těm dalším záležitostem, které jste zmínili, komise je prověří když se to dotýká rady, tak teprve uvidíme, eh, jak se podaří dosáhnout eh, v tom legislativním procesu nějakého pokroku. Obecně vám chci poděkovat za tento návrh zprávy a těším se na pokračování naší spolupráce. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a ještě než dám opět slovo panu Sérovi, tak bych vám rád připomněl, že lhůta je 28. února pro předložení pozměňovacích návrhů. Pane Sére, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co říkali kolegové a kolega a komise, tak já musím říct, že jsem nez, nekomentoval obecně pozměňovací návrhy k transparentnosti. Já jsem uh, jak už nakonec zástupce komise říkal, postupoval tak, že jsme zahájili práci k RTS, ale na pět let, na několik let minimálně po Lizabonské smlouvě se nepodařilo dořešit ty nejdůležitější body a tomu se věnuji ve svých dalších zprávách. V této oblasti parlament nemá krom politického tlaku žádné možnosti, nemůže změnit postavení rady. A my jsme zaznamenali, že rada se k nám v této věci staví velice vlažně. Zaznamenali jsme vlažnou reakci ze strany komise. Pokud jde o argumentaci o dostatečné politické úrovni, tak to jsou ty body, které zachovávají obecný obecné politické směřování. Do jisté míry to upozorňuje radu na to, že jsme připraveni přistoupit v určitých oblastech ke kompromisu. Možná, že by to šlo realizovat jinak, na jiných místech. Já chápu vaše pozměňovací návrhy a mezi stínovými zpravodaji se nepochybně podaří dosáhnout té pravé formy, ale chci říci, že na radě je to v podstatě zaseknuto, jak říkáte správně, nikdo se tomu dále nevěnuje a proto se snažíme najít jinou cestu. Proto se snažíme celý ten režim transparentnosti v tuto chvíli koncipovat jinak. Snažíme se o zásadní změnu pochopitelně to nejtěžší změnit hlasovací pravidla, protože rada je zvyklá na svá pravidla a není nikterak motivována k tomu, aby bez jakéhokoliv dalšího tlaku přistoupila ke změnám. Je to na komisi v tuto chvíli, zda rada podlehne. My se snažíme zasednout k vyjednávacímu stolu a řešit to. Já už jsem několikrát za poslední deset let v komitologii zaznamenal, že tam, kde nikdo nemá motivace, je v komisi. I když je tam třeba motivace trošku, tak přesto se věci nehnou správným směrem. Myslím, že zde je třeba využít vyjednávací pozice, říci, podívejte se, již jsme provedli určité změny, pozměňme tedy celou koncepci této oblasti. To se týká nakonec úplně všech agent, které řešíme. Je to otázka výkladu. Měníme politickou úroveň a to je pro nás tak zásadní záležitost, že možná to odbourá jiný problém, který zase na eh, své půdě řeší rada, protože třeba má obavy týkající se vlastní metody práce, má obavy z nějakých opatření, které by měla zavést. Pokud potom bude ten materiál jaksi uší menší, tak bude možné tyto problémy vyřešit. Ale uvidíme, co vyplyne z celého vyjednávání a já budu očekávat vaše pozměňovací návrhy k této věci. Děkuji. Děkuji, pane Sajere. A nyní se dostáváme k bodu 16, výměna názorů, etické aspekty umělé inteligence. Prosím, Ivan má slovo. Ah, eh, first of all, I'm going to speak in Spanish, so I... Já budu hovořit eh, španělsky, takže vás prosím, abyste si vzali sluchátka. Creo que estamos... Děkuji. Tak to je úplně neorané pole. Alespoň z právního hlediska se zde setkáváme s něčím, co je zcela nové. Snažíme se vybudovat úplně nový rámec, úplně novou realitu podchytit a je zřejmé, že i to, co se nyní mění, se bude vyvíjet dál. Budeme se potýkat s různými technickými potížemi. Je to začátek nových právních pravidel, které budou ovlivňovat technologický vývoj a etické aspekty, všechno to, co se týká robotiky a umělé inteligence. A budeme se přizpůsobovat této nové realitě. V podstatě se snažíme provést jaké schrn, jakési schrnutí obrovského množství dokumentů. Pracovali jsme na nich eh, spolu s, s filozofy, s vědci, výzkumnými pracovníky. Pořádali jsme různé workshopy a snažíme se o to, aby všichni eh, do celé věci vnesli své poznatky. Proč eh, to říkám? Jde o to, že to není některak zcela přesně, jasně vymezená cesta. Budeme totiž se muset řídit novými, nově vznikajícími právními předpisy, měnící se realitou. Prostředí, v němž se budeme pohybovat, bude velice složité. Celý sektor se vyvíjí každodenně a nástrojů máme málo na to, abychom byli schopni predikovat další vývoj v následujících měsících či letech. A to znamená, že musíme vytvářet právní nástroje, které jsou jak ambiciozní, tak flexibilní. Pokud nebudou flexibilní, nebudeme se schopni přizpůsobovat a nebudeme schopni ani celou věc realizovat. Pokud nebudou dostatečně flexibilní, tak budou tyto nástroje zastaralé už ode dne svého vzniku. Máme před sebou velmi náročný harmonogram. Musíme se připravit na akci 8. března a v dubnu budeme schopni zpracovat svoji první zprávu. To znamená, že již budeme mít vybudováno zázemí pro další legislativní iniciativu a komise bude vypracovávat návrh. Podle mého to znamená, že v tomto výboru budeme muset zpracovat konečné znění do června. Což znamená, že definitivní znění by se projednávalo na plenárním zasedání v září či říjnu letošního roku. Jak říkám, je to ambiciózní časový program, poměrně nabitý, asi si příliš neodpočineme při zpracovávání tohoto tématu. A nyní pokud jde o právní pravidla, která předkládáme, je třeba, aby byla proveditelná. Musím říct, že jsem otevřen dalšímu dalším frakcím, které jsou zastoupeny v tomto výboru, dalším kolegům, měli totiž třeba, aby tyto nová pravidla byla koncipována za souhlasu většiny tohoto výboru. Jde nám o vyváženost. Je třeba, aby abychom dosáhli vyváženosti po právní stránce, ale zároveň musíme umožnit další vývoj technologií. Nemůžeme tam postavit překážku, která by znemožňovala další technologický vývoj. Musíme vlastně postupovat přesně opačně. Já mám v úmyslu jako zpravodaj zajistit, aby to, co vyplyne z tohoto parlamentu a z práce tohoto parlamentu, bylo přidanou hodnotou pro další technologický vývoj, co se týče umělé inteligence. A co se týče toho, jak to zatím fungovalo v Evropě, musíme se k věci stavět eh, holisticky. Jsme politickou scénou, můžeme nastavit tempo pro zbytek světa, můžeme připravit rámec, můžeme se věnovat etickým aspektům, pokud jde o umělou inteligenci a robotiku a jsou zde i další aspekty. Nemluvíme totiž jenom o technologických eh, aspektech, eh, které je potřeba monitorovat, ale mluvíme také o tom, že je potřeba kontrolovat celý ten proces a jeho vývoj, a to od eh, co nejdřívější fáze od samého začátku, kdy se teprve vše rozvíjí a samozřejmě musíme mít kontrolu také nad implementací, nad samotným vývojem a nad jednotlivými eh, rysy a vlastnostmi umělé inteligence, jako je vlastní učení a podobnými nástroji, které se sami rozvíjejí, takže Toto všechno jsou samozřejmě možnosti, alternativy, které teď nemůžeme ani dohlédnout a vyžaduje to neustálou kontrolu a monitoring. Samozřejmě nechceme vytvářet překážky zbytečné, ale využít přidané hodnoty. Takže z jakých zásad vycházíme. Jsou to základní civilizační zásady, jako všeobecně platná lidská práva, jejich eh, horizontální eh, přesah do dalších oblastí, jako je nediskriminace, udržitelnost, udržitelnost životního prostředí, rovnost mužů a žen, eh, lidská práva mohou být jsou považována samozřejmě i v Evropské unii za tu přední hodnotu, která musí být eh, zohledněna i v případě rozvoji umělé inteligence. Pak je tady ještě jedna věc, jak už eh, eh, tady zaznělo. A já jako zpravodaj bych tady chtěl zohlednit názory všech odborníků a všech politických stran. A jednu věc ještě zdůrazním a to, je otázka metodiky. Já si myslím, že v tomto případě je metodika stejně důležitá jako obsah. A teď mám na mysli především to, že jsme před novou realitou, před eh, technologickým úspěchem, který může změnit naši společnost. Je to zcela nesrovnatelné, možná jedině srovnatelné s první průmyslovou revolucí. Může to mít obrovský celospolečenský přesah eh, při své implementaci na eh, výrobu, na veřejné služby a tak dále. Takže proto si myslím, že je velice důležité především eh, říci, že jsou tady obrovské příležitosti, které se nám nabízejí díky umělé inteligenci, ale za druhé je stejně důležité, abychom rozptýlili jakékoliv obavy, strach, pochyby. Někdy totiž, eh, když člověk něco přečte v médiích eh, o umělé inteligenci, tak eh, to vypadá jak z nějakého sci-fi filmu spíše než, než ze reality. A myslím si, že těmito okamžiky si budeme procházet, ale je potřeba všechny ty pochyby, které s tím pak souvisejí a vyvstávají, dokázat rozptýlit například jaký dopad umělá inteligence bude mít na pracovní trh. Toto vše je potřeba vysvětlovat občanům, to je nesmírně důležité. Samozřejmě se musíme skoordinovat jako instituce evropské, jako státní zpráva jednotlivých členských států, ale především musíme myslet na, na to, jak zapojit evropské občany, a to by mělo být i úkolem našeho výboru. A teď nemyslím jenom združení spotřebitelů, které nějakým způsobem chrání práva občanů a spotřebitelů, nebo združení uživatelů v oblasti služeb, e, veřejných či zdravotních služeb, ale obecně nejširší veřejnost mám na mysli, musíme je zapojit a především jim velice dobře vysvětlovat, Eh, to, co je tak těžko uchopitelné na této nové technologii, abychom a říci, že by to mělo zlepšit eh, naše rozhodování, protože ta naše eh, rozhodování mm, musí být založena na podpoře občanů. A ještě bych si dovolil nastolit další otázku. Poté, co jsme se mnohokrát vraceli k této otázce v řadě mm, při řadě příležitostí a přemýšleli jsme eh, o tom, jak eh, prakticky, právně ošetřit eh, tento nový vývoj technologií, jak nastavit účinné kontroly, jak by to měly uchopit jednotlivé členské státy. Pro mě je teď obtížné přistoupit Pro mě je tady eh, důležitá i možnost, eh, že by vznikla i nová eh, evropská agentura, která by měla něco podobného na, na starosti. V každém případě celý proces je teprve v běhu a je otázka, jaké mm, charakteristiky by taková organizace měla mm, mít, jakým všem eh, oblastem by se měla věnovat, jakou podobu by měla mít, to je vše potřeba promyslet. A teď už se dostávám k závěru. Chtěl jsem říci, že jsem vám maximálně k dispozici nejenom pro formální výměnu názorů tady ve výboru, ale pokud eh, chcete něco vysvětlit, jsem vám skutečně k dispozici neustále během příštích týdnů i měsíců. Velice rád bych doporučil jeden článek, dovolím si to eh, eh, tak to vám navrhnout, eh, který vyšel ve Španělsku pod mým jménem, kde nabízím komplexní pohled na eh, tuto problematiku. Je to můj náhled na celou věc. Eh, pokud byste měli zájem si ho přečíst, je tedy španělsky, ale jistě by nebyl problém eh, si ho přeložit a myslím si, že by to mohl být jeden dílek do té skládačky, který budeme muset do budoucna řešit. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji, Ibane, Stefane. Máte slovo. Děkuji, já bych eh, chtěl taky vám poblahopřát k tomu, že jste byl zvolen předsedou tohoto výboru. Já jsem eh, tady včera nebyl, takže eh, věřím, že se svého úkolu zhostíte výborně. Tato zpráva je důležitá, jsou k tomu ještě dvě další. Neříkám, že tato je nejdůležitější, ale možná, že to tak je. Všechny ty zprávy jsou nesmírně důležité a to proto, že Eh, my jsme všichni zastánci eh, politiky v této oblasti, jde o to vytvořit rámec a odstranit nejednoznačnosti a eh, dělat ho střícný pro využití umělé inteligence, ale současně se samozřejmě to, to vzbuzuje u obyvatel velkou nedůvěru, velké strachy, protože hm, oni možná důvěřují jednotlivým technologiím, které již existují, ale současně v té soukromé sféře nebo i té firmní sféře existuje strach z toho, že se budou přijímat zákony, jaké to bude mít dopady a s čím vlastně my přijdeme. Tyto dvě dimenze se týkají všech těchto zpráv a já eh, velmi souhlasím s tím, co říkal eh, pan zpravodaj. Chceme eh, vás tom podpořit, vy jste hovořil o tom důrazně na etické aspekty v té příští regulaci a já bych v tomto eh, smyslu na vás měl dvě otázky. Ta první mm, eh, je něco, o čem jste se zmiňoval, jste řešil to dilema, jestli máme regulaci přijímat nebo ne a jaký typ regulace je proto nejvhodnější. Zajímalo by mě, jestli pro vás je tato otázka už uzavřená. Co se nákladu týče, a jestli na to pohlížíte z principu těch velkých zásad, lidská práva, eh, rovnost mezi muži a ženami, a nebo u toho využívání technologií, které teprve mohou přijít a která zbuze nedůvěru u lidí, jestli bude potřeba stanovit nějaké etické červené linie, které není možné překročit. To je moje první otázka. A druhá otázka, a ta je více konkrétně spojená s využitím a to eh, velmi znepokojuje naše občany, jak eh, s tím chcete naložit eh, ve svém návrhu zprávy? A jak k tomu tomuto problému budete přistupovat, protože to eh, vede k velkým sporům mezi politickými skupinami, ale také eh, mezi obyvateli. Thank you very much. Děkuji. Pan Breyer má slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji. Tak eh, proč je tak důležité diskutovat o etice souvislosti s umělou inteligencí, protože eh, programy, to je vlastně zákon a vyžadují tedy nad sebou demokratickou kontrolu, tak jako zákony. Takže já jsem rád, že k této důležité problematice bude zpracována zpráva. A pokud diskutujeme o etice a umělé inteligenci, tak vyvstává otázka, kdy je umělá inteligence neetická, co s tím budeme dělat. Takže eh, po té, co jsme probrali to, jaký druh umělé inteligence není kompatibilní s našimi zásadami a hodnotami a jak chceme, aby naše společnost fungovala, tak ještě zmíním eh, jednu věc. A to je rozpoznávání obličejů a detekci eh, určitých druhů chování. Je potřeba požádat o zákaz těchto technologií a to z několika důvodů. Jednak je tady poměrně vysoké procento eh, falešně eh, pozitivních nálezů, které produkuje tato technologie, je tudíž nespolehlivá, za druhé je to diskriminační eh, protože rozpoznávání obličejů funguje méně dobře u barevné pleti, u starších lidí, u některých skupin zkrátka a za třetí proto, že to má takový odstrašující účinek na společnost, protože ať už jdeme kamkoliv, tak eh, musíme neustále myslet na to, že dokážu potom vysvětlit někomu jinému, kdyby se mě na to ptal v budoucnu, proč jsem tady byl. Je potřeba si najednou klást takovéto otázky a technologie, které umožňují masovou identifikaci občanů, jsou neetické, protože to je nepřiměřené u použití takových technologií a my bychom ho měli odmítnout. A měli bychom také zajistit, že přístup komise k umělé inteligenci opravdu bude takový, že se neetické použití těchto technologií zakáže, spíše než by se používal mm, přístup založený na průmyslu, to znamená, že to je pokroková technologie. Takže tato zpráva je o etickém a neetickém používání umělé inteligence. Děkuji. Děkuji, pane Brejere. A já jsem překvapen, kolik je tady eh, zájemců o slovo. Pan Sankanelli, prosím. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodajovi. Souhlasím eh, s tím, co říkal kolega přede mnou, a sice to, že tyto iniciativy, tyto návrhy jsou velmi důležité. A důležité jsou zejména strategicky. A to proto, že umělá inteligence se dostává na eh, nové území a vlastně se začíná začíná být eh, v rozporu, protože to slovo inteligence znamená něco Eh, rozlišovat, eh, vybírat. A tady eh, ten důraz je na tu umělost. My to považujeme za nástroj, který je vytvořen a který bude mít podobnou inteligenci jako lidská bytost, proto je tady ten aspekt intel, inteligence. A A v podstatě tady se může stát, že člověk, který bude všechny tyto technologie eh, využívat, tak eh, se může dostat do postavení, kdy eh, jeho autonomní jednání bude ohroženo. A chci tedy upozornit na to, že ty etické aspekty budou klíčové. Víme, že robot inteligentní být nemůže, protože Eh, může dělat pouze to, pro co byl vytvořen, ale tato eh, legislativa bude mít velkou důležitost. A já chci připomenout, že to, co říkal pan zpravodaj, a sice, že chce spolupracovat s různými výbory, eh, nejenom tady výboru Jury. A v tom bych ho chtěl podpořit. My jako výbor, který má na starosti právní záležitosti, by měl spolupracovat s ostatními na tom, aby právo dalo záruky naší společnosti, že to, co bude vytvořeno a co bude zabrno do praxe, nebude v rozporu s základními principy, které eh, utvářejí tu naši i moderní společnost. Já eh, budu eh, stínový zpravodaj za moji politickou skupinu k této zprávě a chci nabídnout svou ochotu zabývat se všemi aspekty, které by, mohlo, které by mohly vést k tomu, abychom vytvořili jasný a pevný eh, rámec pro toto téma. Já si vzpomínám, že dopoledne jsme už hovořili o těch online platformách a tehdy ten zpravodaj říkal, že vymezení zodpovědnosti za eh, tyto věci bude také klíčové. A tím eh, eh, končím. Chtěl jsem upozornit na ten kulturní aspekt ve svém příspěvku a ten se musí promítat do veškeré naší práce. A v neposlední řadě si musíme uvědovat také propojení mezi přírodou a člověkem. A na to všechno upozorňuje vás pravda, já v tom chci s ním souhlasit. Jde také o koncept eh, jednání nebo původce eh, určitého jednání, to se dotýká všech eh, eh, našich veškeré naší práce na tomto výboru. Ale chtěl jsem tady ve svém příspěvku vyjádřit komplexnost této věci a jsem připraven na tom s vámi spolupracovat a doufám, že to povede k právnímu výsledku, který je na, který odpovídá dnešní době. A eh, ještě jednou chci přemnout ten paradox, že tady mluvíme o umělé inteligenci, která přitom inteligentní není. Mr. Rivier. Děkuji, pane Rivier má slovo. Děkuji, pane předsedo, a já vám také chci poblahopřát ke zvolení do funkci EPP udělá vše pro to, abychom se zhostili tohoto úkolu a uvědomíme si, že důležité k tomu přistupovat zodpovědně, vyrazit složitost tématu a musíme si uvědomit, že ta legislativa se musí dotýkat i etických aspektů, tedy etických aspektů jednotlivce, ale také kolektivní Eh, oblasti, kde to bude mnohem eh, náročnější, ale my jsme připraveni se na tom podílet. Musíme k tomu přistupovat bez eh, ideologie, s pokorou, ale také s určitým jasným přesvědčením. To první přesvědčení se týká toho, že etické aspekty umělé inteligence to by nemělo znamenat nevyužít obrovskou příležitost, kterou tato technologie nabízí a prospěch, který nabízí umělá inteligence v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti pro náš každodenní život. A eh, můžeme tuto debatu si ještě zopakovat, eh, až budeme probírat eh, technologie rozpoznávání obliče. Ale eh, ty etické aspekty a jejich regulace by neměla bránit ekonomickému využití této technologie. Kromě toho ale je potřeba, aby eh, lidé dohlíželi na fungování těchto technologií, protože bez toho to možné nebudu. To znamená, že nesmíme nechávat stranou základní hodnoty evropské civilizace, nesmíme nechat stranou základní práva, která musíme eh, chránit, jde například ochranu soukromí, o eh, náš soukromý život, to všechno musí být eh, smysluplné, vyvážené a budeme muset přitom také prokázat, že pokrok nebrání těm etice, etika nebrání pokroku, mě velmi eh, eh, potěšilo nadšení pana zpravodaje, eh, přístup, se kterým k tomu přistupuje. A myslím, že tady určitě ten koncensus půjde napříč politickými skupinami, protože ta zodpovědnost, kterou za to všichni máme, je obrovská. Děkuji za to, že jste Eh, vystoupili. Eh, I předtím, než dáme slovo s panu Sparody, se ptám komise, jestli bude chtít eh, vystoupit. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá tuto zprávu, protože přichází včas a je velice důležitá. Jak víte, tak komise bude schvalovat Bílou knihu k umělé inteligenci zítra. Komisař Breton se dostaví na váš výboj také s komisařem Reindesem ve čtvrtek a podrobněji vám náš přístup vysvětlí. Takže si myslím, že je opravdu velice dobře, že Evropský parlament a komise vlastně pracují bok po boku, pokud jde o tuto důležitou problematiku. Také velice dobře víme, že je potřeba zapojit občany do celé věci, protože to je opravdu celospolečenská záležitost. Takže chceme eh, spustit celý problém, eh, proces eh, Bílou knihou a chceme, aby potom následovala veřejná konzultace, kdy budeme aktivně ehm, vyhledávat eh, zpětnou vazbu. V řadě vašich příspěvků jste hovořili o správné rovnováze. To je také mm, hlavní zásada pro komisi. Hledáme správnou rovnováhu mezi tím, že chceme usilovat o podporu inovací na straně jedné a na straně druhé chceme nastavit právní jistotu pro důvěryhodnou umělou inteligenci. A ta rovnováha se dotýká dvou aspektů umělé inteligence. Jednak, že chceme pomoci inovacím využít jejich ekonomický potenciál, ale seriózně bereme v potaz také obavy občanů z této věci. Takže obojí chceme skloubit a zároveň také víme, že před námi stojí technologie, která se velice rychle vyvíjí, takže musíme být flexibilní a zároveň potřebujeme nastavit jasná a předvídatelná pravidla. Takže to je obrovský úkol a myslím si, že diskuze s parlamentem nám mohou hodně pomoci. K některým těm aspektům, které jste dnes zmínili, my je určitě zanalizujeme. Pokud jde o biometrickou identifikaci ve veřejných prostorách, tak to řešíme v naší bílé knize protože to samozřejmě řeší i mnozí občané. V tuto chvíli si nemyslíme, že bychom měli začít eh, diskutovat o agentuře. Zatím řešíme podstatu věci, věcnou stránku a chceme využít stále stávajících ehm, eh, organizací, například AI Watch a tak dále ale zatím jsme ve fázi bílé knihy. To znamená, že stále zvažujeme, jakým směrem se dále ubrat. A na závěr už jenom řeknu, že se těším na další spolupráci s parlamentem. Děkuji, říká pan předseda a nyní, Ivane, máš slovo. Děkuji, využij této příležitosti, protože nemám zas tak často možnost eh, poblahopřát eh, ti ke zvolení do čela tohoto výboru. Teď eh, se pokusím tedy odpovědět na některé z vašich otázek. Eh, řada z nich eh, si bude vyžadovat dlouhé přemýšlení. Pokud jde tedy o tu konkrétní otázku pana Seome, využívání vy určitě využíváte španělsky sluchátka jenom ze zdvořilosti, protože mluvíte výborně španělsky každopádně ta norma by měla být co možná nejobecnější. Ten náš návrh by měl být co nejvíce obecný. Já už jsem to říkal na samotném začátku, že eh, náš legislativní návrh musí eh, být schopen obsáhnout eh, tuto technologii a její konkrétní uplatnění i do budoucna. Nakonec totiž to, co řešíme nebo bychom měli řešit, je nějaký um, obecný návrh legislativy, který by následně mohl být upratněn nebo pozměněn pro různé konkrétní oblasti podle toho, jak se bude tato technologie vyvíjet. Je pravda, že například rozpoznávání obličejů, to je jedna ze záležitostí, která se hodně řešila v médiích a je to zrovna eh, mm, taková ta věc, eh, kdy lidé mají pocit, že to je Frankenstein, který před nimi eh, stojí že to je věc, která nás může eventuálně kontrolovat, hlídat a to samozřejmě vyvolává veliké znepokojení z nadměrné regulace. Takže, jak už jsem říkal na začátku a chtěl jsem to opravdu zdůraznit, já si myslím, že je důležité, abychom teď učinili určitý příspěvek k tomu, abychom věci dobře vysvětlili občanům, aby měli možnost pochopit eh, podstatu této technologie a abychom rozptýlili pochyby nebo strachy nebo nejistoty, které z technologického vývoje mají, ale abychom také učinili ta správná rozhodnutí ohledně toho, jaké uplatnění té technologie, jak říkal pan Breyer, například už je nepřípustné, protože to je proti našim hodnotám. Já si myslím, že jsou tady otázky i eh, související více s časem než eh, s technologií samotnou a rozpoznávání obličejů, tam je jasné, že ty problémy existují, tak jak jste o tom mluvil vy, pane kolego, ale je možné, že za tři, čtyři roky se situace změní, protože technologie se natolik zdokonalí, že ta rizika, o kterých jste mluvil, se vlastně odstraní. Například i ta problematika diskriminace bude vyřešena. Ještě k tomu, co říkal pan Sežome, já věřím, že se nám podaří navrhnout legislativu co možná nejobecnější. Jsem pochopil, že i ta bílá kniha, kterou předloží komise, eh, půjde touto cestou. Myslím si, že bude na čase provést klasifikaci rizik, které sebou nové technologie přináší a podle toho nastavit i určité standardy eh, naplnění etických požadavků v citlivých oblastech, ať už jde o identifikaci nebo eh, vojenské použití, schromažďování a zpracovávání údajů eh, a tak dále. Takže určitě budeme muset eh, začít rozlišovat eh, v této oblasti. Teď eh, ještě k tomu rozpoznávání obličejů, já myslím, že na to už jsem zareagoval. K tomu, co říkal pane Nelly, myslím si, že je dobré k tomu přistoupit i z filozofického hlediska a zvážit i kulturní aspekty celé otázky, protože dříve ten přístup možná nebyl mm, tak, že bychom se zamýšleli nad tím, že dochází k civilizační eh, změně. A já tedy v tomto smyslu souhlasím eh, s tím, co říkáte vy, že potřeba překlenout eh, ideologické rozdíly, které mezi námi stojí v této technologické oblasti, protože ten rámec by pro nás měl být určitým odrazovým můstkem pro další aplikaci technologií a není možné Eh, neschodnout se na některých eh, základních eh, principech. Skutečně tady hovoříme o zcela základních celospolečenských záležitostech. Ale už jsem říkal, že si opravdu myslím, že by tady mělo dojít k nějakému kulturnímu zblížení. Je pravda, že jsou tady příležitosti, o kterých jste hovořili ve svých vystoupeních, příležitosti, které nám rozvoj této technologie nabízí. Ty příležitosti jsou enormní, obrovské, ať už jde o ekonomickou produktivitu nebo dosažení lepších řešení v citlivých oblastech, jako je například zdravotnictví. My si myslíme, že takovéto technologie by mohly pomoci vyřešit některé problémy, které eh, nás trápí, trápí naše vědce a výzkumníky už eh, desítky, desítky let. Takže si myslím, a ovšem z hlediska etického, eh, že tady nejsou jenom ty příležitosti, ale i určité eh, obavy z nediskriminace, z udržitelnosti životního prostředí, z nediskriminace mezi muži a ženami. Takže pokud bychom dokázali zobjektivizovat rozhodování a zapracování všech těchto eh, ohledů a hledisek eh, do našeho rozhodování, tak si myslím, že by nám to mohlo pomoci i dosáhnout většího etického pokroku, protože bychom museli opravdu důsledně usilovat o obrovskou ehm, neutraliz- neutrálnost. Eh, věřím, že se nám podaří zbavit se určité své volnosti a náhodnosti při rozhodování a že dáme prostor, větší prostor těm hlavním zásadám a hodnotám, které sdílíme. A ještě k tomu, co říkal zástupce Evropské komise, kterému chci rovněž poděkovat za pomoc a spolupráci a za dnešní vystoupení. Chci ještě také rozpílit jednu pochybu eh, ohledně toho pozitivního časového plánu. Není naším plánem nějak s komisí závodit, naopak chceme postupovat stejnou rychlostí jako komise, abychom dokázali maximálně nastavit synergie mezi parlamentem a komisí. Konkrétně tento výbor v Evropském parlamentu věřím, že může komisi pomoci a naopak při vytváření rámce pro další přemýšlení, reflexy nad eh, budoucností této technologie. Takže doufám, že ta bílá kniha, která bude zveřejněna, zítra bude úspěšná a těším se na nadcházející spolupráci a společné přemýšlení eh, o této technologii. Děkuji. Děkuji, Ivane, a hodně štěstí. Bod 17 na programu jednání vyměna názoru k občanské odpovědnosti. Pan Pos. Děkuji vám, pane předsedo. Co se časového harmonogramu týče, tak jsme to naplánovali podobně jako u, té, u toho předchozího bodu. Jde tedy o velmi ambiciozní časový harmonogram, tak aby před letními prázdninami se podařilo to e, dokončit, ale budeme muset tady zohlodnit eh, v této oblasti umělé inteligence tu složitost eh, a ne všechno bude úplně eh, proveditelné. Takže zejména se budeme muset zabývat otázkami odpovědnosti, to musíme velmi jasně eh, vytvořit tento rámec, protože celá ta otázka umělé inteligence se potýká s tím, že zatím tato oblast není dostatečně upravena a musí existovat nějaká možnost eh, v případě, že vniknou nějaké škody, potom požadovat náhradu za takovou škodu. To zahrnuje několik věcí nebo několik otázek. Eh, je to například eh, zajištění důkazů, tedy musíme vyřešit otázku, jakým způsobem se to bude provádět. Ta příčina Eh, nějakého zavinění v případě umělé inteligence, pokud dojde k nějaké újmě, jak se to doloží, že eh, to způsobila ta umělá inteligence a co se bude dělat v případě, že to dokázat eh, nelze, protože i tady je potřeba z toho mít nějaké východisko. A všechno to musí spolu souviset. Expertní skupiny poukazují na to, že tady jde o to, že již v národních eh, právních systémech existují ustanovení o náhradě škody, ale podobně jako u tého bodu právě pana Velkena, eh, kde se mluvilo o těch etických aspektech, i tady potřebujeme mít celoevropskou úpravu pro tyto případy. A to bych chtěl eh, zejména ještě zdůraznit také, protože tady přítomná komise, než nechci tím naznačit, že by komise představovala problém, ale musíme k tomu přistupovat eh, jednotně, aby ten evropský digitální trh nebo eh, trh s digitálními službami mohl fungovat eh, bez problémů, které by způsobovalo různorodost regulace ve členských státech. Měli bychom tady mít 27 různých právních úprav. Otázka odpovědnosti by měla se opírat o model založený na riziku, to by mělo být schůdné, na, to doporučují také eh, většinově experti, ale eh, musíme eh, to nějakým způsobem v praxi vyřešit. Samozřejmě teoreticky to možné je, ale prakticky se to bude muset nějakým způsobem vytvořit, jde potom o ty vztahy těch, kteří budou nabízet služby umělé inteligence a pokud uživatel vznikne nějaká škoda, tak eh, je potřeba jasně popsat ten vztah eh, k eh, tomu uživateli a jak už v minulém období o, o digitálním obsahu prosadila kolegyně Kebhardt, tak i tady bude o zabezpečení že to bude mít dopad na průběh eh, využívání eh, umělé inteligence. A další aspekt bude eh, o situaci, kdy umělá inteligence provede nějaký úkon, řekněme, eh, v situaci, kdy lékař využije měnou inteligenci, o tom se pořád mluví, použije nějakého robota na nějaký výkon, ale nemůže se úplně zbavit odpovědnosti za ten provedený úkon, takže tady půjde o odpovědnost eh, v zastoupení. Jde o zprostředkovanou odpovědnost a pro ty případy, kdy podobné škody vzniknou. Například, kde budete mít nějaký software, který si ale pořád vyžaduje nějakou obsluhu, nějaký zásah člověka, který proto musí být rozhodující. A e, to by mohla být jedna z těch možností. To všechno jsou věci, které budeme muset velmi důkladně e, zvážit případě eh, modelu odpovědnosti za eh, využití umělé inteligence. Děkuji, pane Volce. A paní Gerhard, prosím, máte slovo. Děkuji. Já mám to potěšení se eh, znovu setkat s Axlem Fosem u tohoto tématu. Já to mám na starosti v, v naší politické skupině. Já jsem také velmi ráda, že se tak často zhodneme, což není úplně obvykle, a také se s vámi shoduji eh, na tom, že potřebujeme celou evropskou úpravu. Víme, že některé členské státy už začaly s tím uvažovat, jakým způsobem by k tomu mohli přistupovat Dánsko, Německo, Malta. Eh, tam se teď hodně diskutuje o, své, o jejich vlastní cestě a my bychom ale neměli dovolit, aby eh, se mohli vydat tou vlastní cestou, protože to by nebylo vhodné pro vnitřní trh a proto musíme udělat všechno pro to, abychom eh, něco podobného schválili co nejrychleji. Jak jste správně říkal, tak je to velmi komplikovaná oblast. Eh, někdo může namítnout, že už máme systém odpovědnosti za produkty, ale s tím samozřejmě souvisejí některé problémy. O některých z nich už jste se také zmiňoval, jde o definici takového produktu protože ty definice, které dosud máme, mm, už přestanou platit nebo nebudou dostačovat. Například u internetu věcí přece, že jak můžeme postihnout celou tu šíři nových produktů a služeb, eh, kde například je určitý zabudovaný software, anebo u čistě služeb bez jakýchkoliv doprovodných produktů, kde eh, i Tady musíme vyřešit otázky spojené eh, s odpovědností. Další otázka, o které jste se rovněž zmiňoval a kterou budeme muset řešit, je zajištění eh, důkazů. A to v tom smyslu, že asi nebude jenom tak jednoduché určit, že ten problém způsobil software nebo produkt, anebo ten způsob, jakým byl ten eh, produkt používán to všechno eh, v, tom, v té současné legislativě eh, se neřeší. Eh, produkt byl prostě produkt a defekt byl defekt, ale teď už nebude tak snadné to rozlišovat. <clears throat> A s tím souvisí také otázka důkazního břemene. Kdo tedy bude prokazovat, nebo mít povinnost prokazovat <clears throat> nějaké zavinění? Já bych třeba v případě internetu věcí nebyla schopna doložit, že k tomu defektu, k tomu problému došlo vinou softwaru. To obyčejný člověk nemůže posoudit a já myslím, že i ti výrobci eh, softwaru by s tím měli problém eh, to zjednoznačně posoudit. A to všechno jsou věci, které budeme muset eh, nějakým způsobem vyřešit. A další věc, která v těch současných pravidlech není upravena, jsou updates. Tedy to, že měnami softwaru se vlastně mění i způsob fungování toho produktu. A to zatím eh, také nebylo pokryto a eh, proto eh, se nad tím budeme muset zamyslet. Co mně přijde trochu nezvyklé v tom <clears throat> návrhu komise, je návrh rozdělení na to, že budou oblast, kde se budou používat objekty nebo technologie s vysokým rizikem a potom na oblast, kde to riziko je nulové nebo velmi malé. Mně úplně není jasné, jak by tady došlo k odlišení, k té klasifikaci toho rizika, protože ti experti říkají, <clears throat> eh, produkty spojené s vysokým rizikem jsou taková, která mají vysoké riziko a současně by se to dotklo velkého počtu takových produktů, ale řekněme, že teď mluvíme o produktu, který se používá v medicíně, který je personalizovaný, který je vytvořen pouze pro jednoho člověka jakým způsobem se tady to riziko bude eh, stanovat. A já velmi doufám, že komise tento návrh eh, toho expertního výboru, expertní komise nepřejme, protože s tím by eh, potom s tím rozlišováním byl velký problém. A já bych nechtěla, aby na konci nepřišel návrh, který potom bude způsobovat velké zatížení pro soudy v Evropské unii. To bychom eh, umožnit neměli. To je jenom několik otázek, které budeme muset eh, společně řešit. Mohla bych jich tady zmínit ještě víc, ale zatím bych eh, to nechala tak. To jsou ta, ta, ta hlavní vlákna té diskuze, kterou budeme muset vést a musím říct, že to, jakým způsobem to nakonec dopadne, ještě pořád velmi otevřené a já jsem velmi napjatá na to, s jakým návrhem komise přijde. Samozřejmě, pane Fosy, s vámi eh, eh, budu velmi ráda spolupracovat. Už jsme to zažili, eh, máme určitý způsob spolupráce, nebude to vždy úplně jednoduché, ale je to výzva, kterou přijímám s velkou radostí. Thank you very much. Děkuji. Liše, prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Vosovi, panu zpravodaji za vysvětlení situace. Já se domnívám, že z hlediska spotřebitelů a obchodní společnosti je potřeba, aby zde existoval důvěryhodný systém a zde sehrává zásadní roli občanskoprávní odpovědnost. A vy říkáte, že pracovní skupina na vysoké úrovni již konstatovala, že v tuto chvíli existuje celá řada pravidel, která upravují odpovědnost. Nemusíme tedy nic vymýšlet na novo a s tím naprosto souhlasím. Zároveň souhlasím s tím, že ten evropský přístup by byl vhodným řešením, bylo by dobré vyhnout se roztříštěnosti systému v rámci členských států. A Mám k tomu několik eh, poznámek. Paní Gerhardt již některé z mých vlastních poznámek uvedla. Jde zde o eh, to vysoké riziko a nízké riziko a rozlišení. Myslím, že je to zajímavý přístup, ale měli bychom se vyhnout nahodilému rozlišování. Nakonec by měl rozhodnout soud, co je vysoké riziko, co je nízké riziko. Uvidíme, jaký bude na věc váš názor, jak bychom to mohli uchopit, uvidíme, jak se k tomu postaví komise. Odpovědnost z hlediska toho, jestli stihnu vlak, je něco jiného, nebo než to, zda se budu přepravovat automobilem s autopilotem. Máme zde poznatky pracovní skupiny na vysoké úrovni. Máme zde také odpovědnost v rámci pojištění. I o tom jste hovořili. A myslím, že spotřebitelům a uživatelům umělé inteligence by pomohlo, kdyby se zde objevila širší důvěra Přemýšlím nad tím, jak by to vypadalo v rámci pojištění, jak bychom se ujistili o tom, že by to nepobídlo společnosti k jiným krokům než těm, které jsou předvídány v rámci umělé inteligence. Děkuji a prosím, pana Vejera, máte slovo. Ano, máme zde potíž na trhu s algoritmem, stejně jako s informačními technologiemi, protože trh je často zaplaven produkty, které jsou produkovány levně, ale nejsou dostatečně robustní, dostatečně spolehlivé. Výrobcům se to nadále vyplatí, ale jsou to produkty nejisté. Možná zde by bylo dobré upravit odpovědnost zde bych měl značné obavy. Pokud jde o pravidla v oblasti odpovědnosti, tak je třeba, aby to byla pravidla seriózně, abychom investovali do zabezpečení informačních technologií. Myslím, že bychom mohli algoritmy a umělou inteligenci do veliké míry zlepšit a zkvalitnit. Na jednu otázku, na kterou bychom se mohli v tuto chvíli zaměřit, Měla by zde být eh, náhrada hmotné škody i nehmotné škody, co když třeba někdo utrpí nedostatkem komunikace nebo špatným rozhodnutím. Možná bychom mohli odpovědnost upravit tím způsobem, že by kód měl být nadefinován lépe a celá, celá koncipování systému v rámci algoritmu by bylo kvalitnější. Děkuji. Děkuji, pane Vejre. Komise, chcete se ujmout slova? Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli vám někdo již poblahopřál z kolegu eh, ke zvolení předsedou. Pokud ne, tak blahopřeji já za celou komise. Kolega z DG Connect hovořil o tom, že komisaři se dostaví ve čtvrtek a představí vám zprávu a bílou knihu. Já jim Nechci sebrat slova z úst, to není ani moje role. Mohu k tomu však říci, že komise bude vypracovávat další otázky i z hlediska bezpečnosti a odpovědnosti při aplikaci umělé inteligence v Evropě. Bude to součástí připomínkového řízení, to bude spuštěno v rámci Bílé knihy. Je to sdělení o umělé inteligenci z dubna 2018, kde komise konstatovala, že se zaměří na stávající právní rámec Evropské unie a národních států a bude řešit, zda Právní úprava odpovědnosti a bezpečnosti odpovídá zvláštním výzvám, které představuje umělá inteligence. My se k tomu zítra dostaneme, dostaneme se i k té zprávě. Ta zpráva bude hovořit sama o sobě o jednotlivých výzvách, bude se zaměřovat na jednotlivé otázky. Zda je možné upravit stávající rámec, také tam budou návrhy možných otázek v rámci připomínkového řízení. Působilo několik expertních skupin, několik z nich bylo i zmíněno. Byla tam ta pracovní skupina na vysoké úrovni pro vysokou pro umělou inteligenci, ta řešila politické směřování a etické pokyny. Jednak tedy tam zaznělo doporučení postupovat podle rizika. Jedna větev se věnovala aplikaci směrnice a úpravě směrnice. Ta druhá větev ta se zase věnovala otázce holistického uchopení otázky odpovědnosti a ta převzala nakonec od té první větve, eh, od té pracovní skupiny na vysoké úrovni rozlišování podle rizika. To jen abych to vysvětlil. Jak jsem již říkal, není to okamžik pro detailní vyhodnocování situace, protože zpráva komise ještě nebyla přijata, ale pan Foss, paní Gerhardt a pan Fajer a další zde zmínili velice podrobné a trefné otázky. Já bych byl velice rád, kdybychom se jim mohli věnovat, ale myslím si, že bude lepší, pokud to učiníme po přijetí Bílé knihy a my se moc těšíme za komise na další spolupráci. Děkuji vám, děkuji. Jsme moc rádi, že pan Breton a pan Renders dorazí mezi nás eh, na náš výbor. Myslím, že vlastně už eh, nemusím nic dodávat. Já jsem velmi rád, že jsme vlastně všichni tady hovořili o stejných věcech, všichni o tom uvažujeme podobně. Ten eh, přístup založený na rizicích, aktualizace a další věci. Všichni jsme tady prakticky četli ze stejných eh, poznámek a teď budeme muset hledat praktická řešení. Takže eh, dnes rozhodně to nevyřešíme, ani nemá cenu teď zacházet do nějakých velkých eh, podrobností, ale možná, že zítra budeme už mnohem chytřejší, až si budeme muset přečíst tu bílou knihu komise, <clears throat> Uvidíme, jestli tam budou další podněty pro další diskuzi. Nejsem si jistý, jestli tam už budou návrhy nějakých konkrétních řešení, ale eh, my je budeme muset hledat, protože je pro eh, nás všechny v Evropě důležité, aby se tyto aspekty vyřešily. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A v tuto chvíli přejdeme k bodu 18, výměna názoru k právu duševního vlastnictví při výrobě technologií opírajících se o umělou inteligenci. Stefan Stežorne, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit velmi stručně po etice a po odpovědnosti. <clears throat> Jde o to eh, vlastnictví i to eh, se dotýká umělé inteligence a já bych chtěl, ještě předtím, než začnu se svým příspěvkem, tak eh, když jsem poslouchal ty dvě předchozí debaty, tak eh, si uvědomuji, že u všech těchto tří zpráv, tedy odpovědnosti, vlastnictví a etiky, musíme postupovat společně, abychom a koordinovali naše práci, aby se tyto zprávy doplňovaly. Na tom budeme muset spolupracovat s komisí, která teď brzy představí Bílou knihu. To také si bude vyžadovat eh, konsistentnost a propojení. Aspoň eh, já doufám, že v tomto duchu bude ta spolupráce postupovat. A teď mi dovolte, abych uvedl toto téma. Jak víme, komise oznámila nedávno prostřednictvím eh, komisaře Bretona, i v této oblasti nějaké potřebu evropského rámce s tím, že začala příprava, bude potřeba optimalizovat využívání eh, dostupných eh, dat, ale eh, větší část té zprávy se bude také týkat zajištění ochrany Eh, tvůrců nebo těch práv duševního vlastnictví těchto tvůrců v oblasti umělé inteligence. Takže nejprve k těm datům. Já si myslím, že eh, nezbytné zlepšit dostupnost eh, dat, aby se mohla více využívat. Jak víte, to je jakási pohona, jakési palivo pro využívání umělé inteligence, protože hm, my musíme vytvořit nějaký eh, bezpečný rámec, pokud ho nebudeme mít, tak ani <clears throat> nemusíme eh, eh, uvažovat o větším využívání umělé inteligence, protože ty firmy budou mnohem více <clears throat> se opírat o <clears throat> tyto údaje. A proto potřebujeme mít evropský rámec. Jak víte, je to důležitá věc. Například směrnice Open Data eh, už eh, některé tyto věci zavádí, ta se má transponovat eh, do dvou let. Co se týče výměny a sdílení dat mezi soukromými subjekty, to si bude vyžadovat nová pravidla, pro, možná, že pro jednotlivé sektory, tak aby se jednak zajistila dostupnost těch dat ta diskuse se bude muset vést bez pochyby na evropské úrovni, abychom zabránili roztříštění evropského trhu. To riziko, které by s tím bylo spojeno, by bylo to, že každý členský stát by si eh, přijímal svou vlastní legislativu, eh, což by mohlo ohrozit tu evropskou a proto v nadcházejících měsících musíme vyvinout eh, maximální, maximální úsilí, abychom přijali evropskou legislativu. Takže tím jsem upozornil na tu důležitost dostupnosti průmyslových dat. Budeme muset definovat také, jaké jsou údaje nebo data ve veřejném zájmu, které by měly být volně přístupné. Doufám, že se nám podaří tady dosáhnout dohody, abychom definovali veřejný zájem a abychom to nechali otevřené pro všechny firmy, které působí na vnitřním trhu. Potom jde o usnadnění k tomuto přístupu, buď za nějaké poplatky, anebo pro některé podniky ten přístup bude preferenční, to jsou také věci, eh, o kterých budeme se diskutovat a potom půjde o tu vytvořenou hodnotu z těch dat a vlastnictví těch dat jako takových. Víte, že jsou tady subjekty, kteří sbírají data, kteří je využívají, kteří je, kteří je potom využívají pro další komerční účely a proto si budeme muset představit možná i vznik nových práv vztahující se k datům. Ta druhá velká část se týká ochrany inovací a zajištění práv. To je velmi perspektivní oblast, ale nesmíme ji eh, ztratit rozhodně ze zřetele. Tady půjde o to, kdo bude vlastně vlastníkem vynálezu, který byl vytvořen eh, umělou inteligencí. Dnes ta otázka může vyvstat. U některých částí toho, té tvorby, toho vytváření eh, Eh, ale víme, že umělá inteligence bude moci sama vytvářet algoritmy a zavádět inovace, takže je, bude to ten, kdo to financuje, kdo s tím experimentuje, nebo ten, kdo vytvoří ten první eh, algoritmus. Eh, to všechno by mohlo určovat, kdo bude potom vlastníkem toho, té další inovace a potom jde o inovace vzniklé na základě umělé inteligence. To je důležité také pro umělecká díla, která mají nárok na ochranu eh, autorskou, podobně jako určité vynálezy. Například bych tady mohl zmínit patenty. Těch otázek je celá řada, na které zatím odpověď nemáme, ale bude <clears throat> nezbytné, abychom Mm, eh, řešili také otázku nákladů, potom jde o etiku. A k tomu všemu bychom, k tomu řešení bychom měli dospět na základě společné debaty. Ta debata teď začíná a já si velmi rád také vyslechnu to, jestli máte nějaký názor na rozšíření té oblasti působnosti. Mr. Boss, you have the floor. Pane Boss, prosím, máte slovo. Děkuji vám pane předsedo. Jen pan Holický je stínovým zpravodajem a omluvil se z dnešního jednání. Pro něj je umělá inteligence novým technologickým horizontem, který způsobí celou řadu právních, společenských a průmyslových změn. Rovněž také se změní řada politik, postupů v kontextu duševního vlastnictví a umělé inteligence, například v případě autorského práva, práva vynálezce. A v tomto ohledu musíme vnímat eh, Problematiku umělé inteligence a odpovědnost za bezpečnost. Je třeba zajistit konkurenční výhodu eh, evropských patentů a pan Holický se vynasnaží o to, aby se tato problematika promítla do jeho pozněcích návrhů. Zároveň se těší na spolupráci se Stefanem při zpracování celé zprávy. Děkuji. Děkuji vám. Pan Volken, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Už je pozdě. Já jsem chtěl jen stručně nastínit své stanovisko jako zpravodaj za SAD. Myslím, že bychom se měli hlavně soustředit na zprávu práva k datům. Kvalitní data, to je klíčový předpoklad umělé inteligence. Průzkum ukazuje, že umělá inteligence používá nadprůměrné objemy dat při svých činnostech. Ovšem Největší ekonomiky EU mají stále problém s přechodem na tento režim. Je stále těžké posunout to paradigma, kdy se vnímá různými způsoby vlastnictví k datům a údajům. Je třeba, aby toto bylo zajištěno pro účely rozvoje datové ekonomiky, aby bylo možné také mm, očekávat další průlomy v oblasti vědy. vědy. Někteří tvrdí, že vlastnictví k datům neexistuje v eh, evropském právu. Já se domnívám, že by to mělo zůstat tak, jak to je. V další zprávě bychom se měli spíše věnovat zprávě dat. Potřebujeme pravidla, která by se týkala sdílení, využívání přístupu, interoperability, uh, a zajištění standardů jako podklad. Musíme použít něco, co je z právního hlediska v pořádku a etické zpráva, kvality dat a přístup k datům je v tomto kontextu nejnaléhavějším tématem. Co se týče vlastnictví a ochrany vynálezů a technologií za pomoci eh, umělé inteligence, ať už prostřednictvím obecných práv či patentů, zde se domnívám, že bychom se v prvé řadě měli zaměřit na stávající právní předpisy. To znamená, že směrnice o databázích a o obchodním tajemství. Měli bychom nejprve vyhodnotit, zda případně není tento právní podklad dostatečný jestli by se nedaly výzvy umělé inteligence řešit v rámci toho, této právní úpravy. Myslím, že bychom měli zvážit další pohledy na věc. Experti brání eh, stanovisko, že je naléhavější potřeba ochrany práv vynálezců než rozvoj umělé inteligence. Měli bychom podpořit tvořivost a ne ji brzdit. Měli bychom podpořit podnikatelské modely, které v tuto chvíli zaznamenáváme u umělé inteligence ve Spojených státech. A za třetí máme zde stávající nástroje, jako je třeba umluva o patentech a zdá se, že tato by třeba mohla vyhovět některým předpokladům. Stejně jako další nástroje, jako je směrnice o obchodním tajemství či směrnice o databázích. Zde jsou určité nedostatky, ale ty bychom mohli vytipovat. Například je to oblast působnosti, potom struktura, potom data generovaná v rámci umělé inteligence. To všechno by bylo možné upravit. A zla, hlavně jde o kódy a algoritmy, které nevždy odpovídají výstupům softwaru umělé inteligence. Já na toto všechno tedy chci eh, pamatovat v rámci naší další spolupráce, na kterou se těším. Eh, zpracujeme velmi dobrou zprávu, která poslouží další legislativní práce a další diskuze, která zřejmě bude probíhat na půdě výboru pro právní záležitosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane Vokne. Chce se vyjádřit komise? Komise se nechce vyjádřit? Pan Breyer se chce vyjádřit. A potom komise. Děkuji. Já jsem se nehlásil tak, abyste mě vlastně viděl. Tak jen chci říct, říct si dvě věci. Sdílení dat. Zde je důležité anonymizovat data tak, aby sdílení neohrožovalo soukromí, například u vyhledávačů. I v případě že tam nejsou žádná jména, tak ten požadavek může identifikovat danou osobu. Protože to jméno zadají při použití vyhledávače v jiném případě. Potom přístup k algoritmu. Musíme pamatovat na to, že práva duševního vlastnictví by neměla bránit dohledovým orgánům v tom, aby tyto mohly prověřit kódy a algoritmy, aby mohly ověřit, že jsou tyto kódy a algoritmy v souladu s pravidly. A u těch vysoce rizikových aplikací, jako například zdravotnické aplikace a příslušné kódy algoritmy, tam bychom měli zvážit, jestli je nutno, aby se tato informace objevila veřejně. Například třeba, když je to kód, který se využívá na veřejných místech. Měli bychom tedy práva a pravidla duševního vlastnictví nastavit tak, aby zde byla zohledněna odpovědnost těch, kteří připravují program tak aby tento program byl v souladu jak s etickými předpisy, tak i s právními předpisy. Děkuji. Děkuji vám, já se omlouvám, že jsem vás předtím neviděla, teď už dávám slovo komise. Děkuji vám. Děkuji. Je to velice užitečná výměna názorů, jsme za ně rádi, že se zde hovoří o právech duševního vlastnictví a umělé inteligenci. Komise konstatuje, že umělá inteligence je revoluční technologií a jako taková představuje pro řadu politických kontextů novou výzvu. Pokud jde o patentová práva, tak se zdá, že stávající právní rámec je do značné míry vyhovující a my v tuto chvíli sledujeme situaci, jak víte, v komisi se věci věnujeme, probíhají diskuze v kontextu VIPO, snažíme se projednávat jednotlivé dílčí otázky umělé inteligence a duševního vlastnictví a komise sleduje práce těchto skupin. A dále je důležité že otázky umělé inteligence jsou relevantní už v dnešním kontextu. Když zvážíme, že některé eh, přihlášky o eh, uznání patentů už, již obsahují prvky umělé inteligence. Komise tady zvažuje tyto otázky, včetně těch velice důležitých, jako jsou podmínky, za niž je možné vynálezy a podrobit režimu ochrany. A to se týká jak vynálezů, tak i autorského práva. My v tuto chvíli řešíme otázku konkrétně vymezenou, jako je sdílení dat. Zamýšlíme se nad tím, jak ji zasadit do stávajícího rámce práv duševního vlastnictví, jak to řešit zvláště v kontaktu podnikatelských subjektů business to business, jak to koncepovat v rámci stávajícího právního řádu, zvláště co se týče směrnice o obchodním tajemství, jak by tato mohla posloužit vyřešení tohoto problému. Děkuji a prosím Stefana. Děkuji, nemám toho tolik, eh, co dodat. Ta diskuse teď začíná. Děkuji vám všem za vaše příspěvky. <clears throat> Nejprve ta otázka dat. Asi se všichni shodneme na tom, že je potřeba upravit tuto otázku s eh, ohledem na evropský vnitřní trh a také na harmonizované podmínky pro naše podniky, a to jak v oblasti regulace, tak i práva. Abychom byli spíše před eh, ti, kteří to vytváří, než jenom následují. Takže bychom měli co nejdříve přistoupit k tomu, bychom vytvořili jasný evropský rámec, eh, o který se budou moci evropské firmy opírat, eh, který bude znamenat, že naše data budou kvalitní, budou chráněna a v případě je ano, nemezovaná, pokud to bude potřeba, protože ta etická dimenze také znamená, eh, že se to neobejde bez důvěry občanů v ten regulační rámec. Co se týče hodnoty, se týče eh, podmínek pro určení eh, vlastnictví, to bude druhá část eh, této zprávy. Tady se dostáváme do oblasti, kde musíme vyřešit, jakým způsobem bude chráněno toto vlastnictví. Víme, že se budou množit nové způsoby Eh, využití umělé inteligence, které povede k dalším novým eh, inovacím, takže tady eh, půjde o to, jak určit, kdo má <clears throat> vlastnictví za produkty, které <clears throat> ještě pořád neexistují. Co se týče té rozsahu působnosti, tady jsem s tím spokojený, evidentně to budeme muset rozšířit a na základě toho se bude odvíjet ta debata. Ještě jednou vám děkuji za vaše vystoupení. Moc rád, Stefan. Děkuji, Stefane. A teď přejdeme k bodu číslo 19, což je umělá inteligence, otázka interpretace a uplatňování mezinárodního práva eh, v EU, a to v souvislosti s trestně právní justicí. Slovo má pan Lebreton. Děkuji, pane předsedo. To, to je čtvrtá a poslední zpráva týkající se umělé inteligence. Samozřejmě, že to nemůžeme úplně izolovat od těch třech předchozích. Já se tady zabývám spíše vojenskými otázkami a některé z nich se pokrývají nebo kryjí i s těmi, které se tady řešily předtím, tedy zejména těmi etickými. Já už jsem eh, se seznámil s některými studiemi obecné povahy, k tomu máme celou řadu dokumentů. Například je to parlamentní studie od Cedrika Villanyho, což je známý matematik, eh, velmi ceněný a byl to také francouzský poslanec a ten se zabýval ve své eh, studii umělou inteligencí. I když ta zpráva se eh, nedotýká vojenských otázek, potom jsem se seznámil se studií Claire, Claire Mathieu, to e, je členka Akademie francouzské, pracuje v CRNF a ta se zabývala věcmi, které už více souvisejí s mou zprávou. Pro ní klíčová otázka byla, a jestli to, jestli by člověk měl vždy e, mít kontrolu nad umělou inteligencí. A podle ní by tady měla být možnost zastavit všechny algoritmy a e, zastavit všechny Eh, přístroje eh, tam, eh, kde to bude potřeba. Jak víte, to bude velmi citlivé v případě těch vojenských technologií. Všechno to jsou otázky zásadního významu. Hmm. Budeme muset mít nějaké řešení, nějaké poslední východisko. Bude muset existovat jakási hierarchie mezi člověkem a strojem. Co říká mezinárodní právo v těchto vojenských věcech? Nic vážného to není. Valné shromáždění OSN už v roce 2016 navrhlo zákaz autonomních zbraní, které by nebyly pod lidskou kontrolou. Dále eh, se hovoří o potřebě vytvořit společný soubor pravidel, aby nedošlo k tomu vybírání si té nejvýhodnější jurisdikce v oblasti, té vojenské oblasti. Myslím, že s tím můžeme jenom souhlasit. Byl vytvořen výzkumný institut pro zprávu, eh, je to pod vedením eh, OSN, a který by měl mít na starosti právě eh, zprávu umělé inteligence ve vojenské oblasti. A je tady ještě jedna umluva, která na první pohled se nás netýká, ale přitom je velmi relevantní. Je to umluva Eh, z roku 1980 o klasických zbraních a tam eh, jsou stanoveny pravidelné mm, kontroly na sídlo v Ženevě, takže jsou to věci upravující používání zbraní. Ty eh, státy ještě pořád úplně nerozhodli, jestli chtějí eh, tuto umluvu dodržovat. S tím souvisí protokol, který by se musel přijmout, který by to konkrétně prováděl. Já vám nechci skrývat, že od té doby, co jsem se stal zpravodajem, tak už jsem eh, zaznamenal zvýšený zájem o mou osobu ze strany různých eh, lobbystů a také médií. 85 <clears throat> různých nevládních organizací Eh, z nejrůznějších zemí vedou kampaň proti eh, těm eh, robotům zabijákům. Chtěli, aby byl vysloven preventivní zákaz těchto autonomních zbraní. Právně nebo správně se jim říká systém autonomních zabíjecích nebo smrtelných zbraní. A kromě toho je potřeba eh, říci, že eh, tyto zbraně mají před sebou velkou budoucnost. A mohlo by to znamenat, že vlastně hm, způsob válčení se úplně obejde bez lidského zásahu, což je velmi znepokojící. I Čína eh, se velmi věnuje otázkám umělé inteligence nejenom pro to civilní a komerční využití, ale také pro vojenskou oblast a projekt Made in China, který eh, už funguje pět let, eh, zkoumat ekonomické využití umělé inteligence, ale také to vojenské využití. Máme tady ten známý příklad využití 5G prostřednictvím eh, společnosti Huawei, to vlastně jeden z těch mnoha příkladů. Některé členské státy Unie také začínají eh, o těchto otázkách přemýšlet, což je dokladem toho, že práce, ta zpráva, která mi byla svěřena, je velmi aktuální a velmi eh, nedávno. Francouzský eh, prezident ve vojenské akademii hovořil ve svém projevu o té souvislosti mezi umělou inteligencí a vojenskou oblastí. On upozornil na ty různé možnosti, vysvětlil také, že se zavádí eh, v různých fázích logistiky, rozhodování, operační podpory, kybernetické obrany, ale i eh, v souboji kolaborativním, to jsou nové techniky boje, kdy vlastně člověku pomáhá v boji umělá inteligence. Asi Nejznámější příklad eh, jsou letadla šast, kde ti piloti mají vysust, eh, virtuálního asistenta voko a mohou tedy přijímat eh, přímo mm, v ráném čase rady. Jsou to tedy ty bojové letouny, mm, ale Celá řada eh, expertů na tom pracuje, také společnosti DASO a SES e a ve Spojených státech eh, jsou to ty technologické společnosti Google, Amazon, Facebook, eh, Microsoft. To všechno jsou společnosti, které na tom pracují s jedinou výjimkou, což je Apple, který se do toho pouštět nechce. Takže máme před sebou období eh, reflexe, nejenom eh, o těch eh, robotech zabijácích, kteří by byli schopni přijímat autonomní rozhodnutí, zabíjet, ale dotýká se to i dalších vojenských aspektů. A Evropská unie už se také tím začala zabývat. Eh, Bílá kniha k tomu by měla být představena zítra, takže uvidíme, co se tam objeví. Ale je evidentní, že eh, se tím zabývat rozhodně musíme. Je také na čase přemýšlet o umělé inteligenci ve vojenské oblasti, protože přestože vojenská oblast eh, spadá do kompetence čínských států a vůbec nikdo to nespochybňuje, tak Evropská Unie eh, postupně se rozšiřuje také do vojenské oblasti. Vznikl Evropský obranný fond a mám uvést, uvést ještě jeden příklad, tak je to eh, Eurocore, což eh, je instituce, která funguje už několik let. To je evropský prapor, který je operat, operativní, který už teď působí v Mali, který čítá tisíc eh, příslušníků. Já jsem se jejich eh, velitelem setkal ve Štrasburku, což pro mě byla velmi častá. Eh, ta konverzace byla velmi zajímavá. Takže v této oblasti máme před sebou hodně úvah. Nemůžeme nechat členské státy, aby si to přivlastnili a vyloučili z nás z toho. Musíme sami přicházet s řešeními a bude to samozřejmě kolektivní eh, práce, vůbec to nezastírám, počítám s eh, pomocí cílových zpravodajů a dalších členů výboru, ale budeme muset eh, pracovat rychle a to říkám na úplný konec. Už tady mám ten předběžný harmonogram 27. čtvrtý slyšení expertů, 27. května výměna názoru na základě pracovního dokumentu a poté 23. června Eh, projednání eh, návrhu zprávy. 3. září by jsme měli projednat pozměňovací návrhy a pokud všechno půjde dobře, tak eh, by to hlasování na výboru Jury mohlo proběhnout v září a stejně tak i zařazení na plenární schůzi, takže máme před sebou hodně práce a čeká nás intenzivní spolupráce. Děkuji, pane Lebretone, a slovo má pan Raděv. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, umělá inteligence a nové technologie vytvářejí veliké příležitosti, ale zároveň také problémy, s nimiž se potýká celý svět. Umělá inteligence nezná státních hranic, eh, funguje po celém světě, na finančních trzích i v konfliktních zónách. Nařízení nebo regulace takovéto důležité záležitosti, jako jsou semiautonomní nebo úplně autonomní zbraňové systémy, to je věc zvláště důležitá. A do jaké míry má člověk kontrolu nad takovými systémy? Jaké vojenské a politické komplikace vstupují do hry, pokud jde o tyto zbraňové systémy? To jsou všechno otázky, na které budeme muset hledat odpověď. Řada zemí používá umělou inteligenci pro vojenské účely a už provádí značné investice do těchto aplikací. Například Čína schválila plán na rozvoj umělé inteligence již v roce 2017 a tento plán je vlastně vnitrostátní politikou. Jejímž cílem je to, aby se Čína eh, dostala do popředí v této oblasti do roku 2030. Tento plán uvažuje o použití umělé inteligence pro eh, národní bezpečnost a obranu. Dalším příkladem může být eh, ruský vojenský průmyslový výbor, který uvedl, že se stanovil cíl dosáhnout integrace umělé inteligence a robotiky do 30 svého vojenského zařízení do roku 2025 a loni zveřejnila Francie svou cestovní mapu, pokud jde o využití umělé inteligence. Spojené státy zase schválily svou národní obranou strategii v roce 2008 a také v ní hovoří o velikých investicích do autonomních e, systémů založených na umělé inteligence. Došlo také ke spuštění první podobné eh, strategie v dalších zemích. Nada neustále se eh, umělá inteligence stále více a více prosazuje eh, ve vojenské oblasti i v partnerství s výzkumem a akademickou obcí. Americká zpráva nezmiňuje autonomní zbraně, alespoň prozatím hovoří o vojenských inspekcích, které by vždy měly zahrnovat eh, lidský faktor. Strategie, kterou zveřejnili Spojené státy loni, uvádí, že americký vojenský sektor bude dodržovat eh, mezinárodní i národní legislativu na základě amerických hodnot a na základě partnerství s jinými zeměmi. Americká strategie se soustředí na konkrétní využití umělé inteligence, ale řeší i etické aspekty. Například loni se Google stáhl z vojenského projektu po protestech zaměstnanců Google ohledně vývoje technologie, která by mohla být využita pro útoky prostřednictvím dronů. Existují drony o drobné velikosti, které využívají dokonalého softwaru, což vyvolává nové etické nutnost nových etických a politických rozhodnutí. Jsou tady právní problémy, které s tím souvisejí a jsou obrovským problémem pro mezinárodní právo. V současné době tady vlastně neexistuje žádná mezinárodní komplexní regulační struktura, Nejrozsáhlejší kodifikací je doplňkový protokol z roku 77 k ženevské konvenci z roku 49, ale Spojené státy, Indie, Izrael a další země nejsou signatáři ženevské úmluvy. V roce 2015 Meziregionální ústav pro studie trestné činnosti a spravedlnost uvedl, eh, vytvořil pardon, Centrum pro robotiku a umělou inteligenci, kde cílem je vzdělávat a informovat dotčené strany. Úmluva OSN o některých konvenčních zbraních je dalším nástrojem, který je tady relevantní. Ovšem některé země jsou proti úplnému zákazu autonomních zbraní. Evropská unie vypracovává vlastní regulační rámec. Usnesení Evropského parlamentu z 20 z roku 2018 klade důraz na mezinárodní vyjednávání e, s tím, že by se mělo dosáhnout právně závazného nástroje, který by zakla, zakázal e, smrtící autonomní zbraňové systémy. A my se těšíme na to, že Evropská komise e, vydá svou bílou knihu k umělé inteligenci. Využití hmm. umělé inteligence pro zabíjení v podobě zbraňových systémů může změnit eh, prosazování práva, může to podkopat stabilitu mezinárodního systému. Na závěr bych chtěl říci, že je tady mnohem více otázek než odpovědí a těším se na spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji. Děkuji. Děkuji, pane Radeve. A nyní má slovo pan Juran. Merci, monsieur le président. Je m'attendais pas à la voir au... Děkuji, já jsem nečekal, že budu na řadě tak brzy. Skoro je to jako modrá karta na plenárce. Hned budu moci zareagovat na to, co říká pan Breton o své zprávě. Já jsem si nebyl jistý, jestli jsem správně eh, slyšel, nebo jsem to špatně pochopil, protože vy jste říkal, že jsou tady problémy spojené s využitím, vojenským využitím umělé inteligence a že bude potřeba překročit hranice státu a mít kolektivní eh, odpověď celoevropskou, abychom na to všechno mohli dobře zareagovat. Chtěl jsem to od vás slyšet potvrzené, to eh, je věc, eh, která mě zajímá zejména. A jestli je to pravda, tak z toho mám radost. Ještě než vám eh, dám slovo, tak eh, necháme komisi se vyjádřit a potom na to budete moci zareagovat. Chce komise eh, vystoupit? Thank you very much. Ano, děkuji, jenom stručně. Komise, konkrétně nové DG pro obraný a vesmírný průmysl, Samozřejmě sleduje tuto diskuzi velice pečlivě. Víme, že jsou před námi obrovské výzvy, které před představuje použití v civilní vojenské oblasti, zejména pokud jde o vesmír a e, obranu. Takže se zcela určitě těšíme na další diskuze k tomuto tématu. Děkuji vám. Děkuji vám, říká pan předseda. Pane Lebratone, teď máte slovo. Je remercie euh, monsieur Radev. Děkuji panu Raděvovi za jeho e, velmi důležité přís, e, jeho důležitý příspěvek. On je stínovým zpravodajem, takže to je velmi relevantní a k tomu, na co se ptal pan Durán, já jsem nikdy nebyl eh, izolovaný zastánce státu jako takového, který by ignoroval všechno ostatní, ale teď jsme v době, kdy eh, je možné na těchto věcech pracovat eh, kolektivně. Thank you very much for... Děkuji za takovou to nabídku spolupráce a půjdeme dál. Bod číslo 20 trialog eh, se bude týkat, eh, příští trialog se bude týkat schromažďování mm, důkazů. Ano, ten první trialog eh, proběhl 29. ledna, takže si vyslechneme informace o tom, jak tento trialog proběhl. Takže slovo má pan Roberty. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych vám chtěl podat zprávu o výsledku trialogu, o kterém jste hovořil. To jednání eh, probíhalo velmi rychle. Samozřejmě, že tady ještě jsou určité rozdíly v názorech na některé body, ale myslím, že eh, už teď můžeme říci, že budeme moci uspět nebo dospět k té dohodě, pokud to bude potvrzeno, tak to bude také znamenat, že to je vyjádření té institucionální vůle dosáhnout dohody. Ta dohoda, která se teď rýsuje, myslím, že může být uspokojivé pro všechny zúčastněné strany. Myslím, že se to eh, týká hlavně toho, nebo je to vedeno hlavně záměrem usnadnit každodenní život eh, občanů. Jsou tady klasické nástroje dialogu a eh, přibližování zájmu různých stran. Takže teď, eh, jak to probíhalo konkrétně, čtyři, nejprve článek 40b, tady šlo o explicitní souhlas, otázku explicitního souhlasu, a o to, jakým způsobem budou chráněna data, to protože ne všichni jsou digitálně eh, zruční a protože také e-mailové adresy nemusí být nutně zabezpečeny, mohou být eh, předmětem útoku. Ostinoví zpravodajové souvisí eh, s tím navrhovaným přístupem k této otázce u článku 40BA, to je to elektronické doručování. Doufáme, že se podaří ještě v jednáních dosáhnout kompromisu protože tak, jak je dnes ta, ten předpis strukturovaný, tak eh, tady mohou členské státy eh, přesně stanovit podmínky, za kterých budou ochotny uznávat elektronické doručování. Takže by tady mohlo dojít k velmi rozlišným podmínkám mezi členskými státy a proto bude potřeba najít nějaké řešení, které Eh, bude se opírat o ten základní princip, což je harmonizace eh, v rámci tohoto nařízení. Takže bude potřeba specifikovat přesně, jaké podmínky eh, budou akceptovat pro to, aby uznali elektronické doručení. Další bod, bod o kterém se ještě diskutujeme, se týká také jazyku, pro, jazyka pro komunikaci, článek 8. Ty říká, že to musí být jazyk toho dočeného státu a hovoří se také o potřebě oficiálního překladu do všech úřadních jazyků, ale eh, parlament požaduje, aby to byl jazyk, kterému skutečně rozumí ten příjemce, a možná, že eh, v tom případě eh, se budeme držet toho původního textu článku 8, tak ho navrhovala komise, že to bude jazyk daného členského státu. A parlament chce, aby se prováděl oficiální překlad, ale členské státy na radě poukazují na to, že ta praxe je jiná, že by to bylo nepřiměřené a pravděpodobně příliš nákladné jako kompromis. Eh, jsme navrhli ustanovení, aby bylo vysvětleno, co se považuje za oficiální překlad. noví zpravodajové se shodují na tomto navrženém eh, přístupu. Další bod se týká článku 3a o systému e-kodex, který eh, chce eh, prosadit Evropský parlament, se rada se staví proti. Musíme si uvědomit, že technologie se musí opírat o potřeby, které existují a efektivnost a proto jsme se eh, rozhodli změnit danou formulaci a sice to musí decentralizovaný komunikační systém, který je teď v pilotní fázi a který bude zohledňovat i budoucí vývoj těchto technologií. A stínoví zpravodajové souhlasí s tím navrženým přístupem. A dále článek 2b eh, týkající se informačního systému. Tady chceme odstranit slovo infrastruktura, protože jeho význam není jasný a budeme muset <clears throat> se zamyslet nad nějakou jinou techničtější eh, definicí, kterou by nám mohl navrhnout sekretariat Jury. Eh, stínový zpravodajové s tím souhlasí. A potom článek 3a, b, komise navrhla eh, poslední verzi tohoto článku. Jde o eh, právní ekvivalentnost eh, elektronického původu dokumentu. Musíme zvážit kompatibilitu eh, a kompatibilitu tohoto řešení se stávající úpravou. A tím zpravodaj s tím souhlasují. Potom článek 3a, odstavec 5 o základních právech a ochraně osobních údajů. Rada by byla proto, aby tady existovala jedna úprava, zatímco parlament se staví proti, takže teď pracujeme na tom, abychom mohli tady zjednodušit tuto úpravu a všechny eh, reference, které se tady objevují. Stínový zpravodaj s tímto přístupem souhlasí. A několik eh, nezhod. Mohl byste trochu eh, zpomalit, aby tlumočníci stíhali přeložit to, co říkáte? Několik tedy informací týkající se lhůt pro eh, řešení žádosti Parlament eh, chce eh, specifikovat tyto lhuty, ale rada s tím nesouhlasí, a to proto, že ty by se velmi obtížně dodržovaly ve členských státech, protože praxe se velmi liší stát od státu. A proto se teď hovoří o možnosti, že by se ty lhuty úplně vypustily a že by tady byly pouze obecné eh, eh, pojmy a stínoví zpravodajové eh, s tím také souhlasí. Potom článek 3a, odstavec 4, který se týká úřední komunikace. Rada chce vyjasnění toho, co tím parlament chce zavést, aby to bylo konkrétně formulované, aby tam bylo eh, uvedeno něco jiného než vhodný prostředek pro komunikaci. Stínoví zpravodajové s tím navrženým postupem také souhlasí. A na závěr článek 3, 4 ter. Týká se to delegovaných eh, aktů Jde o právní základy pro přijímané akty a rada argumentuje tím, že jsou to pouze technické normy, které eh, podrobně rozpracovají ty technické aspekty a že tedy možné je eh, to možné přijímat formou prováděcích aktů. A dále jde o lhutu, která potřeba pro to, aby vznikl spolehlivý systém pro ochranu osobních údajů, takže pravděpodobně eh, ten čas bude ještě předmětem jednání. Náš sekretariát přeskoumává tyto technické aspekty a eh, pravděpodobně se k tomu bude muset ve stínu ještě vrátit. Thank you very much, Mr. Roberti. Děkuji, pane Roberti. Pane Raděve, chcete se chopit slova? Nebo pan Breyer? Tak pan Breyer. Děkuji, pane Roberty, můžu se vás zeptat, co si myslíte o sdělení, o posílání justičních eh, soudních dokumentů e-mailem, protože já se obávám, že obyčejný e-mail může být jaksi zachycen velice snadno a pak jsou tady také otázky autentizace, jak může příjemce e-mailu ověřit, že skutečně je od daného odesílatele, protože, jak pravděpodobně víte, je poměrně snadné nafalšovat odesílatele e-mailu a tím pádem může dojít k manipulaci s e-mailem. Co se o to myslíte? Pane Roberty, ještě vteřinku předám slovo Líše a pak budete moci odpovědět na obě dvě otázky, jestli nevadí. Tak šel, eh, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také našemu zpravodaji za podrobné osvětlení. Ano, jedná se o důležitou problematiku, je to důležité pro občany, kteří jsou nějak zapojeni do soudních řízení, aby se to řízení urychlilo a stálo méně. Já si myslím, že v tomto případě je velice důležitá i ta důvěra, takže mm, samozřejmě zachycování té elektronické komunikace je věc, kterou rozhodně musíme ošetřit. Tak například eh, u nás v Nizozemsku celý ten digitální systém pro soudní řízení eh, nefunguje úplně ideálně. Tak já doufám, že tentokrát eh, to bude nastaveno lépe, že ta technologie eh, bude neutrální a jsem připravena o tom dopodrobna jednat na příštím zasedání stínových zpravodajů. Děkuji, Liše. Nyní pan eh, Roberty, děkuji vám za trpělivost. Děkuji za tyto připomínky. Byly velmi přesné, relevantní. Je nepochybné, že u jakéhokoliv systému komunikace, tedy informačního systému, eh, existuje riziko, že do ní někdo bude eh, zasahovat nebo ho podkopávat a tím může vždy existovat určitá pochybnost o autenticitě eh, takového dokumentu, ale my už v Itálii máme eh, takový systém, který umožňuje si posílat certifikovaným způsobem poštu a to zajišťuje úřadům, že ty dokumenty jsou autentické a zatím to nepředstavovalo větší problém. A myslím, že by bylo možné to rozšířit i na další státy, ale samozřejmě ten aspekt důvěrnosti je tady klíčový a na tom musíme pracovat a budeme se tím zabývat i nadále a doufáme, že se nám podaří rozpracovat to, ty podrobnosti, ty technické aspekty v těch prováděcích aktech. Ale tím, myslím, odpovídám i na to, na co se mě ptala kolegyně. Je potřeba si eh, uvědomit, že ta rizika existují ve všech informačních systémech a proto eh, bychom měli zamezit tomu riziku, že někdo bude upravovat ta data obsažená v těch dokumentech. Děkuji vám, pane Roberty. Byl jsem informován o tom, že druhý trialog se má konat 10. března a chci vám eh, oběma popřát hodně úspěchů v jednáních. teď se ptám, jestli eh, má někdo eh, něco bodu různé. Pokud ne, tak přejdeme k dal- poslednímu bodu no, našem programu, to je datum další schůze. Mimořádné zasedání našeho výboru se bude konat v Bruselu ve čtvrtek od 9 do 11 kde bychom si měli vnímat názory s komisařem Bretonem, který má na starosti interní trh, s komisařem Reindersem, který má na starosti justici. Jde o balíček eh, sdělení, eh, které budou prezentovány 19. února. Jde o ten známý eh, bíl, známou bílou knihu o umělé inteligenci. Další řádná schůze se bude konat v Bruselu ve středu 18. a ve čtvrtek 19. března. Děkuji vám všem a tím naše schůze končí.